Good afternoon, colleagues. Welcome to our... Dobrý den, kolegové, vítejte na odpoledním zasedání. A náš první bod je prezentace Evropského účetního dvora, zvláštní zpráva o boji proti mrhání potravinami. Zde s potěšením vítám paní Bettinu Jakobson. A pana Michaela Baina, kteří přišli na eh, tuto speciální výměnu názoru. Takže nejprve dám slovo paní Jakobson a poté budeme mít debatu. Prosím, paní Jakobson, Jakobson, vítejte. Děkuji, že jste přišla. Téma je pro nás velice významné a pro vás také určitě, a protože toho důkazem je ta vaše zvláštní zpráva. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen. Uh... Děkuji, dámy a pánové. Děkuji za tuto příležitost, mm, že dnes eh, vám mohu představit zvláštní zprávu o mrhání potravinami v EU. Já jsem již vám já jsem již předložila tuto zprávu výboru KONT a jsem ráda, že jste mě eh, pozvali, abych ji také představila vašemu výboru Eh, to je eh, v prezentaci mm, řeknu, jaká jsou základní zjištění této zprávy, jaká jsou naše doporučení a závěry. Eh, váš výbor je si vědom, jak toto téma mrhání potravinami je důležité, tak dovolte, abych nám všem připomněla Eh, jaký to má i dopad na životní prostředí a na hospodářství, mrha, plítvání potravinami, to je téma velice aktuální i ve veřejnosti, i u politiků. Asi jedna třetina potravin vyrobených pro lidskou spotřebu eh, je globálně tedy takto vyhozeno. A asi 88 eh, milionů tun v EU každý rok. Tento odpad podstatě se týká celého potravinového řetězce již ve fázi výroby, eh, maloobchodu, spotřeby a samozřejmě má to obrovské eh, náklady a eh, podle odhadu OSN, takže globální náklady na mrhání je asi 1700 hm, miliard amerických dolarů ročně, takže spousta peněz. Dnes neexistuje žádná definice co to je plítvání potravinami na evropské úrovni. Nemáme takovou definici, tudíž eh, v podstatě není možné ani eh, spolehlivě měřit množství takto eh, promrhaných potravin. Ani nemáme v podstatě žádný základ, platformu, na které vytvořit kritéria pro porovnávání do budoucna. A jak víte, parlament i rada, komise a členské státy již vyjádřili, Eh, své, své rozhodnutí bojovat proti plýtvání potravinami. A zde mm, mm, mm, i vaše zpráva je zcela v souladu a my i souhlasíme, že zde především hraje významnou roli eh, komise. A je třeba apelovat na komisi, aby eh, zvýšila své úsilí. My budeme zkoumat, zda skutečně komise i e, přispívá e, efektivně boji proti mrhání potravinami. Za prvé, my i e, my tedy samozřejmě nejprve zkoumáme, zda skutečně komise své svá prohlášení realizuje v konkrétních krocích. A za druhé, musíme i Eh, pracovat s těmi nástroji, které již máme k dispozici nyní. A jaká jsou naše zjištění? No, eh, zde komise podle nás nebojuje efektivně proti mrhání potravinami a stávající iniciativy a politiky lze určitě efektivněji využívat, aby se řešil tento problém mrhání potravinami a i eh, v podstatě Eh, řada eh, kroků nevyžaduje eh, nějaké nové předpisy, ale znamená to, aby naše stávající politiky byly lépe koordinovány, realizovány, aby existovala lepší koordinace v rámci komise i s členskými státy. Doposud ty mm, kroky byly rozstříšené, nebyly integrované a nemáme žádnou celoevropskou strategii boje proti plýtvání potravinami. I přes uh, Eh, to, jak toto téma eh, se stává významným, tak ambice komise se spíše snižují. Zde je eh, absence společné definice, co to je plítvání potraviny. Ani nemáme základní kritéria. A zde existuje celá řada politických oblastí, které ovlivňují chování všech aktérů v tom potravinářském řetězci, ale nicméně neexistuje třeba ani hodnocení dopadu. Tyto evropské politiky týkající se brání potravinami nejsou vyhodnocovány. Hlavní politické oblasti, jako třeba společná zemědělská politika, hraje také velkou roli a lepší je, je možné lépe využívat i tyto politiky v tomto boji. Zde velice lituji, že DG Agri je laxní a neuznává, že takovýto primární sektor, tedy zemědělci, musí také hrát roli v boji proti plýtvání potravinami. A proto s potěšením kvituji, že návrh zprávy připravený paní Bolson také zúrazňuje, že všichni aktéři v celém tom řetězci, nejenom maloobchod a spotřebitele, ale všichni nesou svůj díl odpovědnosti a musí jednat a bojovat proti ztrátám na potravinách. V podstatě to e, jde za rámec pouhého, e, pouhé, pouhých odpadů. A dále eh, dárcovství nebo nadace, do kterých se věnují tyto potraviny, to je vel, eh, velký, to je dobrý způsob, jak snižovat mrhání potravinami. Ale pořád existují velké překážky a pořád zde se omezují ty možnosti dárcovství eh, a nedostatečné nedostatečná je i společná interpretace stávajících předpisů. Co doporučujeme tedy my jako účetní dvůr? No, jak již bylo řečeno, komise zde hraje klíčovou roli v tomto boji proti plýtvání potravinami spolu s členskými státy. A naše zpráva zahrnuje celou řadu doporučení, která podle nás mohou pomoci v boji proti eh, v boji proti mrhání potravinami efektivnějším způsobem. Za prvé, evropská strategie boje proti mrhání potravinami musí být posílena a lépe koordinována komise by měla mm, mm, stavět na těch prvotních krojicích a krocích, které již přijala a budovat plány do budoucna. Dále třeba koordinovat různé politiky, protože zde potom se zvýší potenciál tohoto boje. Komise by měla i pracovat s mrháním potravinami v rámci svých analýz a hodnocení dopadu. A za třetí, je třeba usnadnit dárcovství eh, potravin, které jinak by eh, byly předmětem takového mrhání. A proto je třeba mít eh, odstranit právní překážky těmto darům. Je třeba využít i stávající možnosti pro to, aby se posilovalo, rozšiřovalo toto dárcovství a aby se zvážilo, jak zavést tento způsob dárcovství v jiných politických oblastech. Zde i komise vyjádřila svůj závazek, že tuto oblast zlepší, že na tom bude pracovat. Tedy přišla chvíle, abychom ukázali a vytvořili novou platformu pro výměnu zkušeností. Ale bez toho, aniž bychom řešili stav, skutečný problém, E, to znamená, co to je e, definice, jak má vypadat definice mrhání potravinami. A když budeme mít nějaké jasné cíle, kritéria a aniž e, vyhodnotíme dopad, který má toto mrhání potravin, tak to bude znamenat, že do budoucna promrháme tuto příležitost a nakonec za to zaplatí budoucí generace chci poděkovat paní Bolsen, zpravodajce Envy, za vynikající návrh zprávy a já bych na vás chtěla apelovat, abyste pořád tlačili na komisi, aby v této oblasti jednala. Děkuji za pozornost a velice ráda odpovím na vaše případné otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Since uh, you mentioned uh, our member, Madame Děkuji, jste zmínil paní Borsan, tak já začnu s vámi, protože vy děláte zprávu z vlastní iniciativy. Děkuji. Já chci poděkovat paní Jakobsen za vaše inspirující slova a jsem velice ráda, že se můžeme uh, setkat. Evropská unie je jedna z nejbohatších komunit na světě. Má morální, politický povinnost redukovat eh, obrovské množství potravin, které se vyplývá tvá každý rok. Je to plítvání zdroji, které se využívají na produkci potravin, jako voda, půda, elektřina, palivo. Jsou cené a často omezené zdroje. Podle mm, odhadů v EU se ročně vyplývá 88 milionů tun potravin ročně 55 v domácnostech 19 zpracovací zařízení 12 restaurace 10 primární produkce zemědělství 5 obchod. Jako zpravodajka mm, mm, pro boj proti plítvání potravinami chci mm, poděkovat za to tento velice obsáhlý dokument. Načasování zveřejnění této zprávy bylo dobře zvolené, protože eh, co se týče naší práce na, na eh, parlamentní zprávě, tak je to velmi aktuální, protože bylo využito spousta údajů a dat eh, z této revize při práci na naší zprávě. Eh, účetní dvůr měl pozitivní vliv na činnost parlamentu v oblasti boje proti plýtvání potravinami také. Eh, snaha odpovědět na otázku, zda EU přispívá k efektivnímu řetězci, dodavatelskému řetězství eh, bojem proti zbytečnému plítvání potravinami. Bylo řečeno, že tomu nyní tak není, ale v té zprávě byly um, uvedeny metody, pomocí kterých ta politika, kterou máme, může být využívána efektivněji. Mm, soud také rozhodl, že mnoho potenciálních zlepšení ukazuje, že nepotřebujeme nové iniciativy nebo více veřejného financování, ale spíše potřebujeme lepší sladění stávajících politik, lepší spolupráci, koherentní opatření, eh, množství potravin, kterým se nemělo plítvat. I přes stále rostoucí Eh, význam plýtvání eh, potravinami, soud rozhodl, že eh, mm, množství práce za této věci snížilo, z opatření byla fragmentovaná, nebyly dostatečně koordinována na úrovni komise. Co se týče um, nations, jsou různé příklady, různé interpretace existující legislativy. Eh, a mm, darování potravin by se tím zjednodušilo, spíše než eh, zabráním se plítvání. Proč se plítvá potraviny tolik? Je otázka, odpověď je složitá. Z pracovníci v zemědělství věci nemohou prodat, někdy to zůstane na poli, tam to sníje. Mm, zpracovatelé využívají jenom část surovin, zbytek vyhazují. Obchodníci často neprodají. Zboží je příliš složité to darovat. Eh, občané hm, také nedarují, je vyhazují. Ve všech těchto fázích musíme eh, bránit plítvání, směřovat to k, daro, k eh, darování, ať je to pro spotřebu lidí nebo na, jako krmivo nebo na kompost. Ten problém je, jak jsem řekla, složitý. A proto potřebujeme koordinovanou politiku na lokální, regionální, národní a evropské úrovni a všichni aktéři by se toho měli účastnit. Teď máme 52 nařízení, které přímo ovlivňují množství potravin vyplýtvaných v EU, ať pozitivně nebo negativně. A z toho 20 9 jsou nařízení, 10 směrnic, 3 rozhodnutí, 10 doporučení. To jsou většinou mm, eh, úpravy k eh, sektoru zemědělství, zdraví, rybolovu, životního prostředí, daňové politiky, obchodu. Ta zpráva, na které jsem pracovala, se bude dotýkat velkého množství těchto nařízení a tato zpráva bude identifikovat ty oblasti, které nejsou dostatečně regulované a činnost komise a e, členských zemí bude mít pozitivní dopad na prevenci nebo snižování um, odpadů. V komentáři, které jsem vypracovala společně se socialistickými kolegy, se dotýkáme toho, že spotřebitel často platí cenu a e, plně nevyužívá se například školní, školou poskytované mléko a potraviny dochází k neférovým obchodním um, praktikám, které taky mají dopad na plítvání potraviny. Ve zprávě žádáme komisi, aby toto téma bylo v hodnocení dopadů právních, abychom viděli, jaké budou dopady CAP a CFP. Také žádáme členské státy, aby lépe využívali eh, fondy jako e- Charity, eh, Fond pro mm, rozvoj venkova a další, aby se zbránilo plítvání a zvýšilo darování potravin. Další otázky se budou řešit v našem dokumentu. Musím přiznat, že mám ráda tuto synergii tlak, který můžeme, můžou naše instituce vyvíjet na členské státy. Na závěr chci pogratulovat ještě jednou týmu účetního dvora pod vedením paní Jakobsen za tento velice užitečný dokument. Děkuji. Paní Delé. Děkuji. Také já chci poděkovat účetnímu dvoru za tuto tedy, která je skutečně aktuální. My se všichni nad tím zamýšlíme a chci zdůraznit, že vedle vlastně jednomyslnosti vzhledem k těm vašim prohlášením je, se tady některé eh, různé, eh, různá hodnocení. Eh, první věc je dát mm, mm, vlastně hospodářským zvířatům význam, jaký mají, protože se vyhazuje to, co nemá hodnotu. A když to vyžadujeme, tak vyhazujeme, tak si vlastně to znamená, že naše potraviny nemají hodnotu. Je třeba vzdělávat občany, dělat kampaně, informační kampaně, propagační kampaně, boje proti plítvání potraviny, potravinami. To v podstatě v mnoha členských zemích ještě neexistuje. Vy jste hovořila primárním sektoru a nejenom. Já jsem neslyšela nic o rozdílu mezi ztrátami a plítváním. V e, fázi produkce to je velmi důležité, protože to by si někdo mohl představit, že zemědělci plítvají, aby, že to baví. Já jsem e, zemědělec a já chci živit občany, nikoli e, produkovat na vyhození. Pokud se to vyhazuje, tak to má důvody. A jsou mm, výzvy vytvořit vlastně združení zemědělců, aby to co nelze prodat, aby bylo dáváno k dispozici spoluobčanům, které nemají prostředky na e, to, aby se e, uživili. Dále jste mluvil o koherenci evropské politiky. Já plně souhlasím, ale nežádejme od zemědělské politiky, aby řešila otázky, pro které, e, které, pro které není určena. Když vezmeme v úvahu tuto problematiku, Mm, když si stanovíme nějaké cíle v zemědělské politice, tak tady budeme, povedeme špatný boj. Děkuji. Pan Skralek. Jménem zelených chci vyjádřit své poděkování účetnímu dvoru za vynikající práci. Já jsem zpravodajem zodpovědný za balíček cirkulární ekonomiky a od problematika odpadů potravin je potravinového odpadu je věc, na které hodně pracujeme. Je nutné, aby Evropská unie byla efektivní v boji proti mm, vyhazování potravin. Co jsme slyšeli od účetního dvora, od našich zpravodajů, ukazuje, že Evropská unie to nedělá efektivně. Já chci vyzvat komisi, členské státy, aby se pokoušeli bojovat proti plítvání potravinami. A je mi velmi líto, když naši kolegové v Evropském parlamentu nejsou aktivní eh, co v oblasti legislativy. Potravinový odpad není jenom legislativní problém. Velice často slyšíme, že by se mělo dělat víc pro produkci potravin, nemoc a podobně, a podobně, což je proti vlastně v rozporu s naším zdravím. Není to pro nás dobré, ale měli bychom dělat věci, které e, nám neškodí, které ne, nevedou k potravinovému odpadu. Je to otázka i etiky, kterou je třeba zvážit. Já jsem rád, že jsme se dotkli této otázky um, potravinového odpadu a cirkulární ekonomiky. Někteří si myslí, že nepotřebujeme definici této věci, ale to je chyba. Abychom mohli bojovat proti problému, tak ho nejprve musíme definovat. Na závěr chci mm, položit otázku zástupcům účetního dvora. Máte nějaké doporučení pro poslance, abychom viděli, jak tento problém dát na, mm, jak udělat z něho politickou prioritu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji mnohokrát účetnímu dvoru za zprávu. Je to skutečně velice komplexní, mnoho vrstevní problém toto plítvání potravinami a ten problém začíná tím, že nemáme k dispozici žádnou skutečnou definici, pořádnou definici. No kolegu o tom už hovořilo. Co je vlastně ztráta, co je plítvání, jaký je ten rozdíl. A také si nemyslím, že by zemědělci velmi rádi plítvali potravinami, neboť pro ně to znamená ztrátu příjmů. A je, samozřejmě jsou ztráty ze sklizník, ale já se ptám, za ve statistikách členských států nejsou například zachyceny i ztráty ze skladování nebo ztráty sklizně kvůli škůdcům a hmyzu a tak dále. Tedy pokud hovoříme o plítvání, musíme se o nejdříve jasně nadefinovat, jinak není možné proti eh, plítvání či ztrátám v primární produkci bojovat. Protože v podstatě momentálně vůbec nevíme, o co se jedná. Ráda bych eh, zdůraznila, že nejenom soukromé domácnosti a obchod nesou odpovědnost za ztráty na potravinách, ale je třeba konstatovat, že 53% plítvání potravin skutečně souvisí právě se soukromými domácnostmi. A tady se opětovně projevuje ten velký celospolečenský problém, o kterém zde hovoříme již mnoha léta. Lidé v současné době vědí příliš málo o potravinách, o tom, co vlastně potraviny jsou, vůbec neznají tu velkou rozmanitost potravin. Mnoho domácností už to vůbec nezná, protože se to nikdy nenaučili a protože sami také již vůbec nevaří. A z toho vyplývá celá řada dalších společenských problémů, zejména také problém rostoucí otylosti obyvatelstva. I nadále jsem toho názoru, že členské státy zaspaly, skutečně mnohé, a také zdravotní pojišťovny zaspaly. Mám tím na mysli osvětu spotřebitele o tom, jak vůbec jíst, o potravinách, o hodnotě potravin, o tom, aby lidé chápali, jaká je hodnota potravin, aby znali, věděli, jak s potravinami zacházet. Spotřebitelé dnes už za to nemohou, že tyto informace nemají. Už tady není takové to propojení se zemědělci jako dříve. Velké procento Evropanů žije ve velkých městech, takže chybí základní znalosti a pokud je lidé nedostanou zprostředkovány ve školce či ve škole, odkud je mají vzít? Nevědí to, to je přirozené. A tady Evropská komise skutečně může velice podpořit takovéto osvětové činnosti a rovněž také výměnu osvědčených metod. Podle mne je tady skutečně ten velký problém, to chybějící vzdělání lidí. Pokud dokážeme v členských státech eh, skutečně vytvořit tuto kulturu vzdělávání o výživě a potravinách a více se na ní zaměřit, a tak si myslím, že i takové věci jako datum trvanlivosti, tedy spotřebujte do, nebo ta minimální trvanlivost, že by to již nebyl tak velký problém. Dnes to velké problémy jsou. A to proto, že polovina spotřebitelů vůbec neví, co to vlastně znamená a raději tu potravinu vyhodí, protože se tam přečetli nějaké datum, i když ta potravina možná eh, je ještě dobře poživatelná a v pořádku. Takže si myslím, že výměna osvědčených metod mezi členskými státy by nám tady velice pomohla a nevím, zda nám pomůže vytvoření další nové platformy. O tom mám své pochybnosti, bylo by pravděpodobně vhodné tady zvolit nějaký jiný přístup. Děkuji. Takže budu signalizovat vždycky, až vyprší ty dvě minuty, protože nás čeká ještě další rozprava a uzavřu teď seznam řečníků také a další paní Krupa. Adam Krupa. Dziękuję bardzo. Ja e, oczywiście mm, przyczyn marnotrawienia. Mnohokrát. Ráda bych problému plýtvání potravinami podotkla následující věc. Jejich pří, příčiny plývání jsou jmenovány v dokumentu. Já jsem předložila podmělovací návrhy, ráda bych ale také hovořila o kvalitě potravin. To bych chtěla zúraznit, neboť kvalita potravin neustále klesá. Máme různé na, přístupy, například i alternativní lékařství v Polsku, a vy jste například tady bylo řečeno, že už není v podstatě možné jíst ani drůbež, ani maso, neboť jsou vlastně plné antibiotik. Také jsme se dozvěděli toho, že například krutí maso, že se tam vtřikují aut, antibiotika do krutých prs, pak tady máme veškeré ty dodatečné chemikálie, pesticidy a další toxické látky. To je problém. A ráda bych zmínila ještě další problém. Hovořili a psali o tom polská média. Jde e, o problém falšování, padělání potravin což je velice lukrativní výnosný obchod. A tady má otázka. Týká se peněžních sankcí pro padělatele potravy. Ty sankce jsou velice nízké ve srovnání s možnými výnosy z tohoto obchodu. A proto bych ráda položila otázku. Možná, mé, možná máme právo, které je příliš liberální, nemáme možnosti kontroly. V polském tisku jsem se dočetla, že by bylo v podstatě nutné kritizovat každou jednotlivou etiketu na potravinách. Ty etikety prostě byly sfalšované. Vše, co bylo na nich uvedeno, bylo lživé. Já si ještě vzpomínám, jak to vypadalo v 90. letech. Již tehdy docházelo k padělání potravin a já už jsem si potom jistý typy jídla prostě vůbec nekupovala, protože jsem zjistila, že za dva dny už to vůbec není poživatelné. A proto se ptám, bylo by možné toto nějak upravit na evropské úrovni? A další věc. Naši zemědělci. Polští zemědělci dostávají za své potraviny, které vyrobí velice nízké částky, ale v obchodech jsou ty též potraviny mnohem dražší, protože tu hodnotu si odčerpá celý ten zprostředkovatelský řetězec. E, já jsem Nejsem tedy lékařka, jsem právnička, ale proto přesto si myslím, že bylo možné to nějakým způsobem, respektive jsem lékařka, nejsem právnička, ale myslím si, že by bylo možné to nějakým způsobem řešit a proto jsem předložila své pozměňovací návrhy. Děkuji, děkuji pan Flot, děkuji při veškerém respektu vůči lékařce z Polska. Ty, ty, to, co se tady řekla, veškeré to, jak se si stížnosti, no tak to musíte říct ve Varšavě, tam to mohou vyřešit. A nebo Eh, řekněte tedy, že si myslíte, že, že potřebujeme, nebo nám chcete říct, že potřebujete evropský zákon, který vás bude chránit proti vaší vládě. Pokud tuto potřebu máte, řekněte to otevřeně a pak tak to učiníme. Já bych chtěla eh, zejména poděkovat paní eh, našemu hostovi, paní reference za, za práci odvedenou a já bych rád říci, že výbor pro životní prostředí do posledního mandátu byl v této otázce příslušný výbor a pak jsme měli v komisi takovou dámu, která byla velice důležitá, která pak řekla, ne, nechci to, my je z toho vyjmeme a celé to téma si převedeme do generálního ředitelství Sanko a ekologické otázky, které již byly zpracovávány v té dřívější komisi. V té následné práci již nebyly vůbec zohledněny, neboť to bylo DG Sanko. Takže bylo bylo zohledněno úplně vše, pouze eh, lidé odborníci na ekologii ne. Takže k čemu vlastně dochází? Komise je rozhádaná v této věci, nebo jaké máte informace, dámy a pánové? Já bych rád vedl jednu věc. Já pokud si tady někde koupím brambory, tak můj obchodník, to je firma McKen, říká, že vše, co je menší než 3 cm, že vůbec za to neplatí. Ale ve statistice je to uvedeno jako ztráta. Ale já nemohu dělat nic jiného, než to, že sklidím tu bramboru, která je menší než 3 cm, protože jinak mi zůstane v poli a příští rok mi bude prorůstat cukrovou řepou. Dále musím platit ještě různé poplatky za to, že tam, že tam zovezu to zboží a dále ještě poplatky za to, že se nějak tě, ty, těchto brambor zbavím. Takže pokud by mi chtěl někdo tady pomoci, budu rád a rád bych nějakým způsobem zajistil to, aby tyto to obrovské nadnárodní společnosti, já tady výslovně jmenuji McCain, Klein, který eh, dodává potom brambory McDonald, do řetězce McDonald's, aby to lidé již nemohli stěžovat život zemědělců. Pokud na té bramboře máte pouze nějakou maličkou vadu, která již vůbec není vidět, když tu, kartofu, když tu bramboru mujete, tak opět zase je vyřazena do nějaké jiné třídy a tak dále. Děkuji. Já bych zareagovala na kolegu a odpověděla mu, tři čtvrtiny potravin, které se prodávají v Polsku, pocházejí ze zahraničí. Děkuji. Děkuji, děkuji. Ale kontrolu dělá vaše země. Děkuji. Paní Šerpik, co vy si myslíte? Fale, en boeiende discussie. Ik, uh, ik wil eerst kort reageren op uh, Děkuji, paní předsedkyně. To je velice zajímavá diskuze a chci navázat na Karl Heinze Florence. Ano. A také e, naše stínová zpravodajka Deli to řekla. Pokud jde o odpad, tak e, ten lze použít jako e, krmivo, třeba pro prasata. A takže to je vlastně oběhové hospodářství, protože potom ty potraviny lze použít jinak. A aspoň u nás eh, máme k tomu legislativu. Také i pro eh, eh, energetické účiny, a například, když to zůstane přece v půdě, tak se z toho stane humus, takže to není žádná ztráta. A ve škole se děti učí o výživě, o potravinách a to, co, a jak. Takže a to je třeba zdůrazňovat, aby lidé věděli, co kupují, jak kupují a jak to zpracovat doma, jak to vařit. A pokud je o veřejné stravování, tak určitě tady lze třeba regulovat něco jako porce, pokud ty porce budou mít správnou velikost, tak potom bude méně, méně odpadu. A, takže děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohé, když tady bylo řečeno, eh, k tomuto tématu děkuji mnohokrát paní Jakobson za zprávu účetního dvora, kde nám ještě jednou zcela jasně ukazujete, jak důležité, nezbytně důležité je v této věci něco učinit. Děkuji také paní zpravodajce, kolegyni Borzán. Děkuji mnohokrát. Co se týče plýtvání potravinami, výroby potravin. Tady vždy zapomínáme, že do výroby dáme mnohé energie a také um, vytváříme emise CO2 při výrobě potravin, což jsou ekologické dopady, které pokud máme ztráty ve výši 50% či ještě větší, musíme rovněž zohlednit. Um, v našem balíčku pro oběhové hospodářství jsme se zavázali, abychom od, že odstraníme polovinu z toho plítvání, z těch vyplítvaných potravin. Tady je otázka, ale co je ta polovina? Které tedy potraviny byly vyplítvány a které ne? Budeme tedy potřebovat celé jasnou definici tohoto pojmu. Co je plítvání? Kolegové již tady otevřeli tu diskusi o tom, jaká je rozdíl mezi ztrátou a plítváním. Já bych tak trochu varovala před tím, abychom do té kolonky ztráty dávali mnoho věcí, které jsou prostě plítvání. Když někdo špatně skladuje potraviny, tak to není ztráta, to je plítvání. Ale zcela konkrétně bych se vás ráda zeptala na jednu věc. Ve Francii jsou iniciativy, už jsou tam určitá konkrétní zákona opatření, která předepisují, jakým způsobem se má zacházet s potravinami, které například při cateringu či ve velkých eh, řetězcích, restauracích či v supermarketech zůstanou a jakým způsobem se mají dále využít. V Německu už máme také iniciativy podobné, některá, jedna restaurace v Berlíně, pokud někdo tu porci nedojí, tak eh, je schopná to také nějak dále využít, to se mi líbí. Ale ptám se, jak můžeme dosáhnout zlepšení celoevropského a co můžeme udělat na této úrovni pro to, aby se prostě dořešily ty jednotlivé věci, které se odehrávají v členských státech. Dále paní doktorka Somerová o tom hovořila. Datum spotřeby datum trvanlivosti. Můžeme tady zajistit tím, že vytvoříme evropské předpisy, eh, dojde k snížení plítvání? Já si myslím, že ano. Děkuji. A nyní paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla především poděkovat eh, paní Jakobson, že přišla a také i děkuji kolegyni Volson, která pracuje na zprávě na toto téma a já vás zmiňuji, protože to je hezký příklad, jak dvě odlišné instituce mohou spolupracovat na tom, aby skutečně eh, jsme se začali seriózně zabývat tímto vážným tématem. Liliana řekla, že to není pouze politická záležitost, ale i morální. A je to velice zneklidňující, když mm, se, když se podíváme na ta čísla. A každý Evropan každý rok vyhodí asi 180 kg. To není žádná legrace pak už. A je zajímavé, že v té vaší zprávě vy tvrdíte, že komise nebojuje efektivně proti blítvání potravinami a také říkáte, že se snižují její ambice. Ale co je pro mě zajímavé, je, že vy nechcete, aby přijímala nové iniciativy, ale prostě, aby řádně implementovala iniciativy, které již máme. Zmiňujete jednu konkrétní důležitou věc a to je třeba více hodnocení dopadu iniciativ boje proti plítvání potravinami a Ráda bych, abyste více toto rozvedla ještě. Jak konkrétně si myslíte, jak takové hodnocení dopadu nám může pomoci i na úrovni tedy přijímání politik? My eh, rádi nasloucháme, eh, když se hovoří o problémech zemědělství, ale jak tedy i zajistit, aby zemědělská politika mm, přispívala tedy k ke snižování e, odpadu potravin. A politické aspekty, jak od potravinový odpad e, tedy se stane věcí nejenom politiku, ale i domácností a jak evropské politiky tedy mohou zvyšovat osvětu. A poslední bod, dárcovství, to jste zmínila vy i Viliana. Borson, vy jste zmínila, že je třeba zrušit překážky, které brání dárcovství a konkrétně ale jaká opatření máte na mysli, která usnadní dárcovství tak, aby to mělo skutečný konkrétní efekt. Děkuji. Pan Pedicini. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat určitému dvoru za tuto zprávu o e, tom, jak bojovat proti plítvání potravinami. Již jsme se ve výboru, jak bylo řečeno, se tímto zabývali, protože máme zde odpadový balíček, balíček oběhového hospodářství, tím jsme se hodně zabývali. Již a máme i zprávu z vlastní iniciativy, která se týká mrhání potravinami. A již také je třeba zdůraznit, že my jsme požadovali, aby především do roku 2025 došlo ke snížení o 30% a poté, aby se to dále snižovalo. Ale je evidentní, že pro nás zásadní roli, je, zásadní roli hraje prevence. Máš primární cíl je investovat do osvětových programů, například ve školách, a i za, pro lepší komunikaci s občany, tak abychom zabránili tomuto typu odpadu. A dále eh, hierarchie odpadu, eh, eh, tedy za prvé Eh, eh, nejprve tedy prevence, hierarchie nejprve prevence, poté tedy hm, eh, pokud dochází k odpadu, tak je třeba, aby ty potraviny, tak aby hm, potom se použili tedy, pokud možné pro hm, lidskou spotřebu, nebo potom pro jako krmivo a až poté jako organický odpad. A Eh, potraviny, eh, které eh, se neprodají v obchodech, tak by měly mm, být darovány a samozřejmě zde je třeba mít i fiskální povídky, aby to obchodníci dělali a já si myslím, že o tom všechno, o tom všem již se hovoří v našich dokumentech, které jsme doposud přijali. Děkuji. Děkuji a tím jsme uzavřeli náš seznam řečníků a nyní bych chtěla vyzvat pana Gumbela z Evropské komise. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Stručně zareagovat na a říci, eh, jaké odhodlání komise snižovat a mm, ztráty star, Eh, v oblasti potravin a mm, posilovat prevenci. Zde chci rozptýlit obavy účetního dvora i mm, vaše, že snad komise by nebyla dostatečně odhodlána a nebyla ambiciozní. Ne, my jsme si zcela vědomi toho, že to je horizontální téma, které se dotýká různých našich politik. Prevence a snižování Eh, mrhání potravinami, to je evidentní eh, pro, z pohledu lepšího hospodaření se zdroji, z pohledu eh, zemědělství i z pohledu rybolové, rybolovu. Na všechny ty politiky to samozřejmě může mít pozitivní dopady, nemluvě o produktivitu, o životní prostředí. A je to také příležitost použít nespotřebované potraviny pro spotřebné osoby, lidi v nouzi, takže toho jsme si zcela vědomi a proto naše reakce musí být holistická, musí se dotýkat všech našich politik. Máme akční plán, to je ten balíček oběhového hospodářství, cirkulární ekonomika a také i skutečně gestorským DG, DG Sante, ale e, spolupracují e, všechny ostatní rezorty z komise takže tady, eh, to, tady problém není. Teď jde o to, aby i všechny členské státy eh, si to vzali za své, ale nejenom členské státy, ale celý ten eh, zpracovatelský řetězec až po spotřebitele. Důležitým nástrojem je ta evropská platforma, So účetní dvůr váhá, zdali to je ten správný nástroj jak eh, eh, pracovat na těchto cílech, to znamená na snižování odpadů a prevenci. Ale je to fórum, které nabízí možnost vyměňovat si zkušenosti a také i eh, dále v podstatě hm, všichni aktéři hm, mohou se tam angažovat a ty první výměny názorů a zkušeností mm, na této platformě nebo v rámci tohoto fóra byly velice užitečné, takže i plánujeme, jak dále toto využít v průběhu roku. Akční plán, který máme, tak ten obsahuje několik mm, výstupů konkrétních cílů, které se dotýkají témat, eh, na které apelujete i vy. A popis, co je toho, co to je mrhání potravin, tedy definice. To byste si mm, také přáli, abychom přijali, takže samozřejmě to se bude řešit v rámci směrnice, rámcové směrnice a co děláme teď, již my pracujeme na metodice, tak, abychom měli konkrétní popis, konkrétní definici potřebujeme ne legální právní definici, ale popis. To znamená ve všech fázích, etapách toho potravinového řetězce, zpracovatelského řetězce, abychom si definovali, co to je odpad, potravinový odpad a podle toho, abychom připravili cíle. A mohu vás ujistit, ten, ne, není to 30% roku 2050, ale 50% do roku 2030, tak to je. Takže vidíte, že jsme ambiciozní. A samozřejmě, ale je třeba mít nástroje pro měření, monitoring a dárcovství. To je důležité. Máme právní rámec, ten je vykládán různými způsoby v členských státech někdy také i a ty subjekty, kterých se to týká, také si to vykládají po svém, což brání eh, rozšiřovat dárcovství. Proto je třeba mít guidelines, eh, na tom již pracujeme a také i pracujeme na tématu DPH, takže to se také hodně zmiňuje. Je třeba, to bude konkrétní pomoc subjektům v terénu. Také i víme, že apelujete na to, abychom šířili know-how a ty správné postupy, protože již máme za sebou pilotní projekt, to je důležité, a také je třeba, aby e, to, ty potraviny, které skutečně nelze použít pro lidskou spotřebu, aby se staly krmivem. Takže e, tím se komise také zabývá a když jsme pokročili v přípravě, já myslím, že tady jsme na stejné vlnové délce, i pokud jde o možný dopad eh, těch různých praktik, mm, které, eh, aby spotřebitelé to chápali, aby věděli třeba, jak se označují ty produkty, co to znamená to označení. A mm, tady je třeba, abychom měli solidnější základ pro budoucí potenciální rozhodnutí, proto jsme zadali, kom, zadali jsme si studii, abychom pochopili, jaké jsou praktiky na straně hospodářských subjektů i příslušných orgánů. Nebudeme zapomínat na to, že veškerá činnost v této oblasti nemůže zpochybňovat náš závazek zachovat vysokou bezpečnost potravin v EU, Samozřejmě máme další nástroje, abychom zajistili, že tato vysoká kvalita bude zajištěna, bude ochráněna. A paní eh, předsedkyně zde připomínám nedávno dohodu, která se týká oficiálních kontrol v tom výrobním potravinovém řetězci, takže to je důležitý nástroj, který členské státy mají. A asi určitě budete kvitovat s potěšením, že my eh, se, se angažujeme, víme, že je třeba vyvinout další úsilí, pracujeme na tom a určitě do budoucna budeme mít možnost o tomto tématu dále hovořit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nyní dám slovo paní Jakobsen. Máte možnost ještě reagovat? Děkuji a děkuji za velice zajímavou diskusi. My jsme slyšeli, že mm, to je mm, diskuse, kde je mnoho bodů, mnoho prohlášení, také mnoho stanovisek, jak bojovat proti plítvání potravinami. Mně bylo položeno několik otázek během mm, mé prezentace, já se chci dotknout několika z nich tím, že začnu otázkou ztrát eh, v souvislosti s KAP. My jenom doporučujeme začlenit toto téma do nadcházející politické revize, jak by KAP mohlo přijmout, přispět a jak by primární sektor také mohl vyhrát tím, že by, nebo získat, že by se strá, snížily ztráty. Um, všichni mm, zainteresovaní by mohli přispět eh, k tomuto mm, k této práci. Pak eh, je otázka, jak byla otázka, jak by mělo vypadat eh, hodnocení dopadu. Naše projekty v mm, Novu venku, aby mohly snížit plítvání a zvýšit zisky pro zemědělce. My chceme, aby politické revize například Eh, zvážili, jak nejlépe snižovat ztráty a plítvání, jak by mohly různé evropské politiky být sladěny. To je tedy úkol na komisi. A pro hodnocení dopadu, abychom viděli, jak věci spolu souvisí strukturovaně. Byly velké diskuse ohledně definice, jak tomu chci dodat, že je velmi důležité um, stanovit definici plítvání potravin, protože, jak víte, tak jsme se zavázali k udržitelným cílům um, rozvoje OSN, především dva, cíle 12.3, který hovoří o nebo usiluje o uh, snížení um, vytváření potravin na polovinu, snížení ztrát potraviny v potravinovém řetězci a za tímto účelem do roku 2030. Um, ehm, já jsem možná tady jenom auditorka, ale chci se eh, položit otázku, jak to měřit, pokud nebude nějaké východisko, nějaká výchozí e, úroveň, abychom e, pak všichni mohou říci, že ušetří e, ehm, 30-50 potravinového odpadu, ale je třeba si stanovit nějaké, nějaké, nějakou výchozí úroveň. A to souvisí také s úvahami komise, to důležité pro členské státy i pro EU i jako celek. Také jsem dostala otázku, jak um, potravinový odpad se může stát větší politickou prioritou. My, myslím se, trvalý tlak na komisi a členské státy je jedna cesta požádat komisi a DG jednotlivá, aby spolupracovali lépe a dosáhli lepšího výsledku, svoje lepších výsledků. Dále hledat příklady dobré praxe v členských zemích. Myslím, že je tam hodně lokálních iniciativ, ehm, ehm, charity, ehm, potravinové banky a podobně. Výměna znalostí a různých um, zkušeností by také byla věc, kde bychom se mohli eh, z toho vyvodit po naučení v EU. Abych ehm, zkoumala stávající možnosti v té legislativě, jak jsem řekla, my nemáme, nepotřebujeme novou legislativu, potřebujeme zkoumat stávající možnosti lépe. Podívat se na to, jaké máme možnosti, jak bojovat proti potravinovému odpadu. Pak byla otázka, jaká právní omezení jsou eh, na plítvání potravinami. Máme několik příkladů v naší zprávě. Například aplikace DPH eh, na potraviny, což je téma, kde členské státy eh, žádali komisi, aby vyjasnila, jak by se DPH mělo aplikovat na darované potraviny? To je další otázka, kterou je třeba řešit. Bude se, budete tam eh, na to uvalovat DPH nebo ne? A přitom respektovat směrnici o DPH. Další problém. Hygiena. Hygienická legislativa. Zdá se, že nejsou žádné specifické definice jak by potravinové banky a charity tedy měly být vnímány jako operátoři podle potravin, eh, v potravinářství, pak by měly pro ně platit příslušné zákony a pak by ale měly, museli být vyňaty. Tak to je také otázka, jak to lépe udělat, aby charity a eh, podniky eh, potravinářské mohly snadněji fungovat. Na závěr řeknu, toto je, toto je um, zvláštní zpráva, kterou jsme, kterou udělali um, dvory. Um, my, my obvykle po několika letech eh, kontrolujeme, zda komise respektovala doporučení, které jsme stanovili v naší zprávě. Za několik let tedy uděláme takový follow-up abychom viděli, jak oblast eh, plítvání mm, potravinářského odpadu eh, je řešena, pak se možná rozhodneme přijít s novou zprávou, nebo to můžeme dát do jiné zprávy pro vás, abyste viděli, jakého pokroku bylo dosaženo v této oblasti. Doufám, že jsem odpověděla všechny otázky. Eh, Pokud ne, tak mě můžete kontaktovat. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za váš příspěvek, že jste mezi námi dnes odpoledne. Děkuji vám, děkuji kolegům. Přejdeme k dalšímu bodu. Výměna názorů eh, s komisí eh, REFIT, eh, Brocen Habitats, tedy směrnice. Vítám Ehm, pana kolegu, eh, kterému dám slovo. Omlouvám se za spoždění, ale měli jsme tady velmi zajímavou diskusi na předchozí téma a já doufám, že na vaše téma bude také hodně reakcí. Takže, pane generální ředitele, dostáváte slovo. Děkuji. Je mi ctí, že tady mohu být, abych vám mohl poskytnout aktuální zprávy a informovat vás, jak eh, vypadá tato, toto důležité, ta oblast eh, kontroly mm, fitness směrnice Nature. Parlament velice podporoval, velice eh, podporoval naše úsilí, my eh, vám rádi sdělíme situaci. Jaký je stav, jaké jsou další kroky? A bych vám odpověděl na otázky a dost, mě, abychom měli možnost také projednat některá témata, které budete chtít projednat. Samozřejmě mám nějaké slajdy, abych mm, usnadnil tu prezentaci. Takže východisko asi nikoho nepřekvapí. Máme velký problém s strategií biodiverzitu. Musíme mm, mm, jasně říci, že cílem Mm, zabrzdit tedy degradaci biodiverzity je ohrožen v Evropě. V Evropě máme příliš mnoho druhů, které vykazují negativní trendy. Jenom 50 stanovišť má eh, jaksi plány, eh, zprávy. Síť Marin Natura 2000 stále není hotová. Jsou nedostatky finanční a také jsou případy neflexibilní eh, aplikace a eh, umožnění odkladů národními a lokálními orgány. Jsou nedostatečné znalosti, ehm, povědomě spolupráce. Pouze 11 občanů ví, co je to Natura 2000. A směrnice Nature vyžadují kroky také mimo Natura 2000 mimo oblast Natura 2000. Takže asi nebudete překvapeni, že za těchto podmínek biodiverzita, strategie nebo cíle 2020 jsou ohroženy skutečně. Víte, že po největší veřejné konzultaci komise, kterou, kterou kdy, která kdy byla spuštěna, jsme dostali 500 52 tisíc odpovědí respondentů, také rozsáhlé důkazy, eh, které podkládali ten fitness check a eh, orientační diskusi v kolegiu 7. prosince, aby rozhodla o tom fitness check. To bylo poprvé, co to bylo v kolegiu, takže to ukazuje význam. Eh, význam byl jasný v souladu s tím, co členské státy, aktéři a parlament řekli. Směrnice Nature nebudou znova otevírány. Směrnice Nature odpovídají svému účelu. Problém není legislativa, problém je potřebě zlepšit implementaci. Musíme udělat víc v této oblasti a proto je to tak důležité, protože společně s mnoha nástroji, které máme v té strategii, z mezinárodní úmluvy, CBD CITUS, eh, udržitelný cíly udržitelného rozvoje, cirkulární ekonomika, eh, Greening Cup, směrnice Nature, eh, směrnice o ptácích a stanovištích. To jsou klíčové Eh, nástroje, který, s kterými musíme pracovat, abychom zlepšili implementaci, pokud chceme zvrátit ten negativní trend biodiverzity. Takže komise rozhodla, že nebudeme znovu otevírat ty směrnice a že bude akční plán zaměřený na implementaci. A cílem tohoto plánu, cíle tohoto plánu jsou realizovat plný potenciál evropských pravidel, dosažení zdravějšího ekosystému ve prospěch občanů, přírody i ekonomiky, musíme realizovat plný potenciál těch směrnic. Potřebujeme tímto akčním plánem přispět k biodiv- strategie biodiverzity EU a současně zlepšit koherentnost směrnice s širším ekonomic, širšími ekonomickými cíly. Jak jsem řekl, ten plán bude podpořen jinými politikami, cirkulární ekonomikou, energetickou unii, SDK. To všechno by mělo vést k efektivnějšímu, ambicioznějšímu a nakonec lepším, nakonec také lepšímu výsledku eh, pro připlnění cílů biodiverzity. Jsou tady čtyři velké bloky, oblasti, na kterých pracujeme, abychom připravili tento akční plán. Tento akční plán bude řešit čtyři klíčové výzvy a priority, které jsou na e, obrazovce. Musíme zvýšit politické vlastnictví a e, lepší E, compliance, potřebujeme e, lépe respektovat socioekonomické cíle a za třetí e, je tady problém nedostatku financí. Musíme posílit investice do Natura 2000, zlepšit synergie s finančními nástroji EU. Za čtvrté je tady čtvrt je tady velké, velké úsilí, které je třeba vyvinout v komunikaci a angažování e, veřejnosti. A mluvíme jenom o Eh, krocích, které musíme přijmout v příštích le- dvou letech. To samozřejmě nebrání eh, nebo ne, ne, nepředjímá diskusy o budoucnosti MFF a CAP. Zaměřujeme se tedy na to, jaké konkrétní kroky mohou být přijaty v souvislosti s oběma směrnicemi a pro zlepšení jejich implementace. S vaším souhlasem popíšu některé kroky, které se předpokládají pokládají pod těmi čtyři bloky. Když pos, mm, posílíme mm, compliance politické vlastnictví, pak je tady pět důležitých bodů. Členské státy musí um, dokončit vyznačování, dokončit stanoviště Natura 2000, to musí udělat státy a stále jsou e, mezery v, na, v mořské oblasti, na pozemní, e, eh, pozemské, pozemské části je to lepší. E, jeden milion čtverečních kilometrů, téměř 80 celého evropského teritoria, tak jenom polovina má plány na zprávu. Takže třeba aby tam existovaly příslušné plány v těch stano, na těchto ty stanoviště. Tam vidíme problémy. Nejsou správně spra- spravovány. Za třetí, musíme pracovat více na propagaci respektování pravidel a kontroly, zajištění, zajištění a já jsem prezentoval zprávu o implementaci environmentální implementace. Děkuji za vaši podporu v této iniciativy společně se všemi ostatními členy výboru Envy. Musíme začlenit Natura 2000 ehm, explicitně biodiverzitu, jako jsme to učinili v EI. Musíme spolupracovat se státy na sdílení nejlepší praxe a začlenit do toho rámce biogeografické procesy v řešení společných výzev. Tohoto hlediska je také důležité dále rozvíjet akční plány pro stanoviště a druhy a platformy aktérů, podporovat dialog, výměnu zkušeností. Jak víte, v EU máme někdy problémy, když pod druhy jsou v konfliktu s lidmi, některé velké druhy podobně. Musíme vést lépe dialog, mm, lepší, lépe zvyšovat povědomí této oblasti. A na závěr vás chci informovat, že mm, také zvažujeme iniciativu pro opilovače. To je důležité. Podle eh, Cancún eh, zvede celá řada zemí spustila tuto iniciativu a mm, bylo by extrémně důležité pro EU v rámci tohoto akčního plánu zvážit tuto iniciativu. No, opilovač. op, op, opilovač. The idea would be ta myšlenka je stanovit strategický přístup do řešení jednoho z velkých eh, problémů, které máme, což je úpadek právě opilovačů. Další blok. Eh, lepší doporučení, abychom byli úspěšnější při implementaci. Tady je podle fitness, výsledku fitness checku eh, potřeba zlepšit implementaci, eliminovat eh, některé eh, přístupy, co se týče povolování, tak aby ekologická kvalita byla rukou v ruce se socioekonomickým rozvojem. Také musíme dále rozvíjet naše doporučení. V mnoha zemích je zmatek, co je povoleno, co není jak, může, jak mohou stanoviště Natura 2000 být um, ehm, zpravována. Některé, pro některé klíčové koncepty je poptávka po lepších doporučeních. K vás mohu informovat, že budeme mít to doporučení online ve všech oficiálních jazycích EU, abychom mohli um, oslovit občany 28 zemích. Více než 20 dokumentů je již k dispozici, můžeme zajistit, že jsou dobře řádně šířeny a také budeme pracovat na některých specifických dokumentech. Také se pokusíme rozvíjet více podpůrných mechanismů, mm, peer poradenství, školení, povolování V mnoha zemích nejsou dostatečné znalosti o procesu se v těch směrnicích, které musíme spolupracovat se příslušnými orgány, podporovat. Je samozřejmě technologie, ehm, sehrává důležitou roli Kopernikus, satelity. Máme, nedávno jsme dva spustili. Ty nám mohou dát užitečné informace o tom, co se děje v terénu a co můžeme udělat pomocí technologie, abychom byli efektivnější při zprávě našich stanovišť Natura 2000. V neposlední řadě si myslíme, že je důležité také integrovat hodnotu služeb ekosystému, pro plánování a rozhodování. To je další iniciativa, která, jak doufáme, bude též součástí našeho akčního plánu. Třetí blok je posilování investic. Tady můžeme hodně jednat o školení, managementu, ale pokud nebudeme řešit otázku financování, tak nebudeme nikdy úspěšní. A tady je k dispozici spousta financování podle různých programů, regionální rozvoj, um, rybolov, rozvoj venkova. A je možné udělat mnohé, pokud najdeme synergie mezi těmito programy a budeme mít jistotu, že je schopni je sledit a dosáhnout lepších výsledků v biodiverzitě. Také navrhujeme rozvoj spolehlivých indikátorů, jak sledovat výdaje Ne, Je to náročné, ale eh, musíme se podívat na to, jak Ehm, se to odráží v různých programech. Dále potřebujeme rozvinout mechanismy na podporu eh, financování ze soukromého sektoru. Jsou nějaké iniciativy jako ehm, ochrana území, pak další programy v rámci LIFE, eh, které také navrhoval parlament. To všechno mohou být užitečné nástroje, jak mobilizovat privátní investice. Samozřejmě pro podpora strategických investic do obnovy přírody a zelené infrastruktury, to je také důležité. Abychom byli schopni propojit stanoviště Natura 2000 a mít tu, ty zelené koridory, tu zelenou infrastrukturu, to je důležitý nástroj. V neposlední řadě chci oznámit, že také pracujeme na zvyšování Mm, programu LIFE na, na na Nature, tam tam je jednak Nature, environment a klimat a my o, chceme navýšení o 10%, dát více peněz do té části Nature. Life není tedy společná zemědělská politika, ale může se hrát roli pro alokaci dalších zdrojů do eh, té části Nature a biodiverzity. Poslední blok je komunikace a angažovanost veřejnosti. Ehm, málo občanů ví něco o Natura 2000. 95% občanů podporuje ekologickou politiku EU. Ale jenom 11% ví, co je to Natura 2000. Letošní rok je historický, protože to je 25. výročí um, směrnice o stanovištích a také e, programu LIFE. Je to 21.5. My bychom chtěli s podporou Evropského parlamentu, e, aby prohlášení Natura 2000 abychom mohli angažovanosti všech občanů parlamentu, bychom vyslali signál ve prospěch nature, diversity udělat akce ve všech stanovištích Natura 2000, odrážela podpora občanů, mladých. Je mnoho, lidí, které, mnoho věcí, které můžeme udělat, které neděláme, které bychom společně s parlamentem mohli dělat. Také nejlep, chceme před, eh, prezentovat na, eh, Řízení stanoviš Natura 2000 jako nejlepší příklad um, managementu. Tady chci poděkovat i tomuto výboru, který nám pomáhá v těchto programech. Pak je tady důležitá vazba na kulturní dědictví. Příští rok bude Evropským rokem kulturního dědictví. Můžeme zintenzivnit eh, spojení mezi biodiverzitou, kulturním dědictvím, pak angažovanost s lokálními regionálními orgány, jak víte, tak komise rozhodla, že výbor regionů by měl být mm, tomu přidružen, že jedna z výzev, které máme, je více mm, spolupracovat s lokálními regionálními orgány. Takže šlenka této platformy je poskytnout podporu eh, lokálním regionálním orgánům. Také chci zmínit význam um, um, EU Solidarity eh, útvaru Solidarity s podporou LIFE. Hmm. Mladí lidé z Evropy budou dobrovolně pracovat pro eh, stanoviště Natura 2000. Takže i tady je jedna důležitá dimenze angažovanosti mladých. Všechno toto samozřejmě nebude fungovat, pokud nebudeme mít vaši podporu a váš příspěvek bude nezbytný. Ve skutečnosti jste si asi z mé eh, prezentaci všimli, že z těch opatření, které jsem zvýšil pod těmi čtyřmi bloky, tak většina z nich byla uvedena v rezoluci Evropského parlamentu z února 2016. Eh, vaše rezoluce inspirovala práci další a já chci vědět, zda jsou nějaké jiné um, nápady nebo návrhy, které bychom mohli vzít v úvahu. A jaké jsou další kroky? To je můj poslední slide. My bychom si přáli konkrétní kroky. Nikoli slova, nikoli abstraktní vývoj, ale konkrétní kroky. Biodiverzita je ohrožena. To je jasné. Musíme mm, přesně praktičí potřebujeme cílová data, potřebujeme vědět, co kdo dělá, regiony, lokální orgány, spolupracovat s členskými státy, s evropskými institucemi a s příslušnými aktéry. Současné načasování přijetí akčního plánu je do konce příštího měsíce, na konce dubna. 15. května bude zahájen Den Natura 2000 a my bychom si přáli participaci Evropského parlamentu eh, spuštění této konference 6. 6. konference, kde ten akční plán bude prezentován, prodiskutován se všemi relevantními aktéry, eh, které se účastní implementace. Samozřejmě Parlament by možná přál zorganizovat nějaká slyšení nebo akce. My bychom po všech těchto diskusích, celé té diskusi o směrnicích Nature a Fitness Check, abychom rychle přešli k konkrétním krokům. Všichni se obávají klimatických změn. Stále jsme nebyli schopni komunikovat naléhavost strategie biodiverzity. Klimatická změna biodiverzity, biodiverzita jsou dvě stránky jedné mince. Musíme udělat víc, jak mezinárodně, tak také na evropské úrovni. A proto žádáme o vaši podporu, vaše příspěvky, především nyní, když finalizujeme tento plán. Tak. Eh, urgentně implementovat všechna tato opatření, tak aby se zlepšila situace v této velice důležité oblasti. Děkuji vám. Děkuji, pane generální řediteli. To všechno bych řekla, s ní vyznělo velice pozitivně. Vy eh, si ceníme i vaší vůle spolupracovat s parlamentem právě na konkrétních věcech, abychom zvyšovali povědomí občanů, jak je biodiverzita důležitá. Děkuji za toto, děkuji za ten váš návrh a doufejme, že tyto úžasné programy s přidanou hodnotou budou úspěšné. A nyní, kolegové, můžete se vyjádřit. První na seznamu pan Florenc. Ja, Herr Generaldirektor, ich bin sehr dankbar dass Sie da sind. Ich... Já jsem vděčný, že jste tady. Já patřím, eh, když jsem tady zemědělec, tak patřím k těm, kdo říkají, eh, ty směrnice je třeba zlepšovat, to bylo řečeno, ale mám mm, tady mm, jedna věc, mm, jsem se které, neslyšel, která mě velmi eh, bolí. Vy žádáte tady občané politiky, aby všichni pomáhali s lepší implementací ale jsou ještě další partneři, zemědělci. Já vím, o čem mluvím. Já uh, si často kladu otázku, zda já tedy ještě mohu rozhodovat na svém hospodářství. Takže prosím, ať mm, vezměte na palubu i ty zemědělce, hospodáře, když, aby byl konkrétnější. V každé oblasti se vyžaduje eh, určité, eh, určité tou vzdálenost, eh, jako mm, objezdou vzdálenost je třeba 17 70 mm, metrů, pak jsou různé plochy, které se zdvojnásobí a města nejsou schopny 100 metrů z těchto oblastí vlastně dát k dispozici. Já chci, aby ta pravidla byla srovnatelná. Dobrý příklad byl kolegou z Nizozemí. Um, například v Nizozemí jsou je, je vlastně zakázán chov um, Hus a uh, může se vám stát, že, že, že, e, že vlastně všechny ty husy jsou někde jinde, u nás nejsou žádné. Pane předsedo, ty husy skončí nakonec v Nizozemí a tam budou e, mít, na tom budou velmi dobře, když mm, útočí na plodiny na holandských polích. Další věc je velmi sporná. Vlci, když se podíváte na plány komise například pro Švédsko, eh, tak mm, můžete říci hodnocení eh, tedy bezpečné úrovně ochrany pro vlky. Jsou tam některá pravidla, té směrnici o ptácích a stanovištích. Švédská vláda to udělala několikrát. Tři konkrétní hodnocení. Já se musím omluvit. Ale Švédové poskytli tři hodnocení. A tady nemůžete udělat příliš. Já jsem byl v Srbsku jako lovec. A lidé mi říkali, podívejte, my, pokud budete aplikovat stejná pravidla na vlky, tady, jako v jinde, pak to bude velký problém pro nás při implementaci. Takže prosím, ne přehánějme to, to je můj post. To je to, co jsem chtěl říct. Ano, takže mám tady dlouhý seznam řečníků a ten teď uzavírám. Takže pan Gerbrande a paní Miller a paní Gerling. Dobře, děkuji. Takže a takže další řečník, pan Linz. Ja, vielen Dank, Frau äh, Vorsitzende. Ich kann äh, nahtlos anschließen. Děkuji, děkuji. Já bych navázal zcela hladce. Naváži na kolegu Florence. Za prvé, já vítám fakt, že komise mm, má tento plán, víme, co můžeme čekat tedy a také je nutné, abychom tedy změnili, tam, kde to bude nutné, změnili kurz, změnili guidance, hlavní směry. A byste mm, popsal tedy tu hlavní druhou výzvu a to je zlepšit tedy guidance a eh, hlavní směry. A já se ptám, jak komplexní ty guidance, ty hlavní směry budou. úplně to předěláte, přepíšete, protože v mé zemi my často eh, dostáváme otázky eh, ohledně těchto guidance, ohledně těch hlavních směrů nebo doporučení, protože nevědí, jak to aplikovat a jak implementovat předpisy na základě vašich hlavních směrů guidance. A můžete tedy krátce vysvětlit, jaký bude postup, když nějaký členský stát dostane oznámení, že ta situace s ochranou habitatu, tedy stanovišť nebo nějakých živočišných druhů, se musí zlepšit. Co komise udělá? Jak dlouho od té notifikace potom Eh, to bude trvat, než se změní ten status té ochrany. Děkuji, pane, paní předsedkyně, já chci poděkovat také panu řediteli za prezentaci. Já patřím mezi ty, kteří na jedné straně jsou šťastní, že se zlepšuje implementace těchto směrnic, bez toho aniž bychom je tedy otevírali, novelizovali, ale prostřednictvím akčního plánu. To je samozřejmě všechno velká výzva. Podle nás, tedy podle mě, Eh, ta správná aplikace směrnic, eh, to znamená, že členské státy je musí aplikovat pozitivně, tak to samozřejmě závisí na jednom slově a to je elasticita. Flexibilita, elasticita. To znamená, ta implementace musí být elastičtější než v minulosti, protože ty směrnice často jsou staré z pohledu životního prostředí nemění se tak rychle, jako to klima se třeba mění, nebo životní prostředí, kde třeba se objevují některé eh, živočišné druhy, nebo zase naopak eh, ty, které třeba eh, dřív byly chráněné, tak naopak teď se rozmnožily a naopak je to, hm, takže to se všechno mění, to se mění třeba i u ryb a hm, my hm, nebo třeba eh, i se mění populace těch velkých eh, masožravců na, na evropském kontinentu. V některých zemích třeba jsou chráněny, eh, například v některých zemích jak je ten anglicky starling je chráněn, v jiných zemích ne. A nebo třeba migrující ptáci, takže v některých zemích tedy se chrání jinak než v jiných. A samozřejmě mladí lidé často e, potřebují, aby se jim vysvětlilo, že biodiverzita je naše budoucnost, ale je třeba do toho e, zapojit populaci především, e, aby se hospodařilo pozitivním způsobem. A Natura 2000 musí znamenat nejenom závazky, ale i příležitosti. I moje země si interpretovala různým způsobem než jiné země, tedy Natura 2000. A Eh, i přistupuje se k biodiverzitě jako k něčemu, eh, do čeho v podstatě my nezasahujeme. V jiných zemích naopak, protože to se ovlivňuje třeba eh, tím, že vznikají pastviny a podobně. Takže je zde třeba si uvědomit, že mm, musíme přistupovat k těmto předpisům s větší flexibilitou, elasticitou. Děkuji. Pan Dorfman. Ano, děkuji. Ano, eh, to, to, co řekli předřečníci, je velice správné. Ano, vy jste řekl, že hodně lidí eh, se zúčastnili toho průzkumu a mm, eh, vyjádřili spokojenost se směrnicí Natura 2000. A já se ptám, ale kolik z nich je přímo ovlivněno tou směrnicí, kolik z nich skutečně žije v tom regionu. Kolik tedy žije ve velkých městech, třeba spíše v tom průzkumu, nebo na periferii, nebo na horách například. A třeba eh, eh, všechno to znají jenom z nějakých víkendových výletů. Je třeba se na to podívat, kdo Eh, odpovídal. A, eh, tedy kdo řekl, že je spokojen se programem Natura 2000, možná, že eh, i to má co dočení s tím, co řekli předřečníky, protože často my máte krajinu, máte krajinu, která je obydlená, kde lidé bydlí a budou bydlet, a to znamená hospodaří tam nějakým způsobem již třeba tisíce let, takže je třeba nastolit správnou rovnováhu mezi ochranou a hospodařením lidí v tom regionu. A pokud ta rovnováha bude narušena, nebo pokud již nebude existovat v důsledku třeba, eh, nebo lidé budou mít pocit, že mm, se jim omezuje možnost použí, využívání půdy, tak asi potom nebudou tak nadšení tím programem Natura 2000. Já osobně žiji v kraji, kde se hodně teď diskutuje o vlcích. Majitelé, farmáři mm, jsou nespokojeni. A je, je zde to důležité téma je třeba šíření velkých predátorů, nejenom vlků, ale i rysů a medvědů. A nebo hm, máte tedy ty hm, vidry nebo další, eh, další savce, velké savce a eh, jak si kde hm, lidé, eh, lidem se nelíbí, že ví v lesích vlci. Lidé se třeba bojí, děti se bojí. A tady často ani není možné intervenovat nějak. A co e, myslivost? Co, e, úplný zákaz eh, lovit e, vlky, ale každý rok se uloví 300 kusů ilegálně. To přece není řešení, kdy lidé musí e, sami to vzít do vlastních rukou a střílet sami. Mm, takže zde je třeba, aby existovala větší flexibilita. Bez toho asi dojde k nárůstu konfrontací mezi evropskou a lokální úrovní. A ještě jeden další. Já vím, že v řadě regionů eh, ano, mm, mm, tak v podstatě Natura 2000 neměla pozitivní dopad. Často je to vnímáno spíše naopak. Děkuji. Prosím, eh, respektujte čas, aby mohli hovořit i ostatní. Pan Javor. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za ten úvod. Očekáváme hodně tedy od tohoto akčního plánu. Kdybych byl cynik, tak bych řekl, že teď Eh, my v dopise panu Velovi, Velovi jsme řekli, že je třeba udělat takový fitness check eh, této směrnice. Víme, že ty asi není nutné. Problém není se směrnicemi, ale s implementací, ale samozřejmě je dobré vždycky všechno připomínat a mm, mm, po tom veřejném připomínkovém řízení, která se zúčastnilo více než 500 tisíc účastníků, tak určitě teď jak si máme větší jasno. Pokud jde o akční plán, mám pár otázek. Za prvé, k tomu procesu. Jak komise hodlá e, pracovat na tom akčním plánu a jaký je ta, jaká je ta časová osa, jak ty veřejné konzultace budou zapadat do toho postupu, do té, do toho, eh, do té přípravy akčního plánu. A za druhé, ty guidelines, které jste zmínil, co komise může udělat, aby eh, tlačila na členské státy aby eh, ty eh, své, eh, aby vytvořili ty své management plány pro Natura 2000. A mm, za druhé, druhá otázka. Ta se týká těch environmentálních inspekcí a orgánů, tedy které budou dohlížet nad implementací Natura 2000 a příslušných směrnic. Co komise může udělat, aby pomohla a také, aby donutila členské státy, aby mm, vytvořili ten systém eh, eh, inspekcí. Dále integrace politiky. Vím, že čas běží, tak můžeme očekávat mm, nějakou mm, nějaký, nějak, nějakou Eh, nějakou celkovou kontrolu všech těch environmentálních aspektů ve všech politikách EU a dále. Jaký to bude mít dopad na rozpočet EU po roce 2020? Jaké procento například tam bude vyčleněno na eh, biodiverzitu a tedy ochranu, zachování biodiverzity? Kolik bude hm, procentuálně vyčleněno z rozpočtu po roce 2020? Děkuji. pani Hazenkamp. Děkuji, paní předsedkyně. V Evropě, no, my máme pouze 40 biodiverzity, která u nás zbyla a v Nizozemsku pouze 15 a e, půda e, e, která nám zbyla, nestačí. A zde ráda slyším, že komise tedy si stanovila takový cíl v Natura 2000, protože lokálně, regionálně mm, často ta příroda je obětována e, pro nejrůznější možné plány, projekty. Mám takový praktický příklad, kde je třeba jednat e, často hovoříme o stanovištích o ptactvu a o zvířatech. A zde my bychom měli chránit evropské ptactvo, ale tomu tak není, protože ty migrující ptáci často zahynou, na, respektive jsou zabiti na cestě na Maltě a tam jsou tedy zastřeleni, vystříleni. Můžete je chránit, jak chcete, ale ne ty, kteří letí na Maltu. To je přece porušování mezinárodní legislativy. Tady se pořád mluví o lepší implementaci. No, ale určitě Malta, a teď máme maltské předsednictví, eh, tak eh, by mělo eh, tedy přece se snažit zachovat si důvěryhodnost a chránit tyto tažné ptáky. Tento týden začíná sezóna právě eh, na Maltě. A skutečně musíme, a eh, kdy tedy eh, se, kdy ti tažní ptáci jsou stříleni, takže já jsem pošlu dopis premiérovi Muskatovi a Eh, samozřejmě i vás budu, vás uvědomím e-mailem. Děkuji. Ještě já dovolte, abych vám řekla jiný přístup z Nizozemska. Já jsem byla, nebo to byla moje chyba možná, protože my jsme hlasovali pro eh, Eh, Natura 2000, byl tam velký tlak z Bruselu a řekl, řekl, nám, musíte pro to hlasovat a bylo nám řečeno, že zemědělců se to nedotkne, ale já se obávám, že tady je velké riziko, že naopak mm, s programem Natura 2000 v podstatě v Nizozemsku, když se zeptáte zemědělců, tak vám řeknou, že již nejsou schopni hospodařit. Často kvůli pro, problému, že třeba ta, eh, to, ta oblast se může používat pro rekreační účely a eh, to tež platí pro tedy rybolov, kde rybáři nemohou například eh, eh, řádně provádět rybolov, ale na pobřeží si mohou energetické společnosti budovat například ty větrné elektrárny. To ano, to jde, takže tady musíme být konsistentní a musíme tedy vyvažovat přece různé zájmy. Jenom chci připomenout tady nám všem, nezapomínejme na to, co řekl pan Linz Podívejme se na ty guidance, na ty hlavní směry a musíme aktualizovat a nezapomínejme na lidi, kteří žijí na venkově, eh, na lokální obyvatelstvo, protože pokud je rozčilíme, tak budou mít Evropy plné zuby. Děkuji. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will mich erst einmal bedanken, dass wir beide Richtlinien nicht zusammengelegt haben. Ja. Ähm, Eh, si nejsem jistá, jaký byl půměr, mm, původní eh, záměr komise a c, proto není eh, jasné, co se, jak to vypadá s plnou implementací této směrnice, co chrání biodiverzitu a co se slouží podporu tento systém Natura 2000 je celoevropský systém, je, a proto se ptám komise, co můžeme dělat, jak to můžeme lépe podporovat, aby tato funkce Natura 2000 také fungovala, aby si každý členský stát ne- nedělal vlastní oblasti, ehm, ale abychom měli celkový evropský rámec. Druhá otázka, když máme vysokou účast aktérů, což mě potěšilo. To znamená, že je velký zájem i ze strany občanů v Evropě. A jak tedy mm, tyto, těmto vysokým očekáváním, jak si vyjdeme vstříc? Chci se zeptat, jak e, komise na to bude reagovat a co podnikne. Děkuji, pan Fielner. Fielner. Máme tady velkou směrnici o směrnice o směrnici o ptacích a stanovištích. My jsme jednali o reformě. Komise rozhodla, že to nebude dělat. Po já jsem se zamýšlel nad tím, jak eh, budeme hodnotit naši legislativu. Máme mnoho způsobů, mnoho možností. Jedna věc je klíčová, na kterou bychom se měli zaměřit, jak Eh, jak se k tomu staví občané, jak to vnímají oni. Pak můžeme mluvit o veřejných konzultacích, mnoho z nich je součástí kampaní, reakcí. Když se sejdu s občany, tak pokud je jedna věc, o kterých diskutujeme, tak je to směrnice o stanovištích a o Lidé prostě nechápou, jak se to aplikuje. Jak jsme slyšeli v této diskusi i v komise a jindy, je to o tom, jak to členské státy implementují. Dobře, ale když máme tak obrovské problémy s implementací směrnic, tak by možná legislativa se měla zaměřit na tím, jak to formulovat. Jeden příklad, řek, abych řekl jeden příklad, um, Stockholm. Je to jedno z významných stanovišť pro ptáky, je to áněno, je nelegální chytat, um, ničit hnízda, vajíčka. A pak mm, ale někteří chytří lidé řeknou, že podle výjimky článku 9 je to možné nakonec, pokud aplikujete ale výjimky, ehm, pokud o tom slyší naši voliči, že se musí aplikovat výjimky, pak je tady problém. Já si myslím, že skutečně konstrukce toho je zásadně špatná. Máme seznamy zvířat a přitom to je statické a příroda je dynamická. Mění se, abych mohl říct to tež o vlcích ve Švýcu, ve Švédsku. Problém je samozřejmě, že švédská vláda, mm, bez ohledu na to, jaká je tam zrovna strana, když volíme vlky nebo kormorány, komise loví Švédsko. To se těžko vysvětluje občanům. A já si myslím, že i když uznám, že je tady velký problém s implementací, pak možná, pokud e, toto vyvolává to, že se lidé obrací proti nám, asi bychom se měli zamyslet nad tím, jak píšeme tu původní legislativu, protože teď nás to poškozuje velmi. Thank you very much. Uh, Mr. Hutema. Děkuji, pan Hudma. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji komisi za prezentaci. Klíčové slovo tady je komunikace a když slyším tady tu diskuzi, tak zde se tedy ukazuje prstem na Brusel, pak zpátky na členské státy a nevíme, jak je to s flexibilitou, takže je třeba, aby komise eh, předložila akční plán a vyjasnila, kde ty problémy jsou a jak je napravíme a kde nalezneme nějakou tu flexibilitu. A já chci také poděkovat komisi která e, se rozhodla, že e, navštíví Nizozemsko a bude hovořit se dotčenými orgány a organizacemi a o tom, jak lépe implementovat program Natura 2000 se všemi sociálními ekonomickými dopady. Ano, firmy, farmáři, e, domácnosti, pokud uvidí, že tam bude větší flexibilita a tak a, že tak mm, budou mm, lépe motivováni a to je důležité nejenom vždycky eh, zde eh, ukazovat prstem na legislativu z Evropy, ale také se podívat lokálně, co, co se mi nelíbí. Místní orgány někdy říkají, no, to je kvůli tomu, že nás do toho nutí Brusel. Tak to často není. Proto, prosím, je zásadní, abychom my jako Evropský parlament i komise abychom dali jasně najevo, že tady je flexibilita a že lze se dohodnout, že se všichni, že lze sladit postoje všech a potom také cíle. Cíle musí být realistické. Cíle členských států někdy jsou v oblastech, kde chceme eh, ochránit eh, krajinu, anebo vytvořit krajinu, která tam byla před mnoha tisíci lety. Takže to trvá léta potom. A samozřejmě to bude mít často dopad na všechny kolem a má, je třeba si položit otázku, je to realistické vůbec takovýto cíl. A pokud to nebude realistické, tak je třeba to změnit. Jde, pořád jde ale o tu komunikaci. Děkuji. Pan Ek. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za prezentaci. Vítám skutečnost, že komise eh, tady hodlá vypracovat akční plán, to je také na, nej- na čase, toto je tedy první krok správným směrem a komise říká velice správně, že tady před námi jsou dvě velké výzvy, jednak klimatické změny a Jednak snižování biodiverzity. Samozřejmě bychom měli říci dopad změn klimatu a dopad snižování biodiverzity a samozřejmě také dopady intenzivního zemědělství, které vytlačuje přírodu či ji dokonce ničí. Zde musíme skutečně nasadit naši páku a něco změnit je právo, je pravdou můžeme říct, právě můžeme říct, že vlastně ta rovnováha mezi obhospodařováním přírody a ochranou přírody není daná, nefunguje. Ale musíme také říct, že musíme mít i rovnováhu v našich hlavách a ta také není v pořádku, ta rovnováha mezi člověkem, zvířaty a přírodou. Já tady jsem se dostala v parlamentu, že vlky je velké nebezpečí pro naše děti. Je třeba zcela jasně říci, že veškeré ty nehody, které se, ke kterým dojde v Evropě každý rok v důsledku toho, že lovci loví, tady musím říci, že lovci, myslivci jsou mnohem větším nebezpečím pro naše děti. Čistě ze statistického pohledu, kolik lidí takto je usmrceno. Pak je, tady mám nějaké statistiky, kolik lidí je napadeno uh, či zraněno žralokem, tady si myslím, že ta pravděpodobnost být napadena či zraněn žralokem je mnohem nižší, než to, že váš zasáhne usmrtí blesk. A myslím si, že eh, pro vlky to bude obdobná situace, že opět to nebezpečí je mnohem menší, takže nesmíme přehánět. Tam, kde riziko existuje, tam je to správné, že člověk zasahuje. Tam, kde riziko není, nebo to riziko se objevuje pouze v oblasti 0,0001%, tam chtít hned zasahovat, to skutečně není správný přístup. Děkuji. Madam Oken. Yeah. Thank you very much, eh, Madam Chair, and thank you to the Commission. Děkuji a děkuji komisi. Jsem velice vděčná že eh, jste um, toto projednáváme v tomto výboru. Ehm, my se stále domníváme, že potřebujeme jas, jasnější plán, než jsme měli. Ehm, naši přátelé podporovali iniciativu Natura 2000 ještě silněji než v radě, tedy když bylo řečeno, že um, kteří nemají vůbec představu ty občané, tak to není pravda, oni mají. Mluvím jménem těch, kteří mě zvolili na jiných. Dvě důležité věci. V Paříži jsem se sešla s eh, generálním tajemníkem OSN, co se týče uh, eh, mluvy o biodiverzitě, uh, který řekl, že biodiverzita je velmi důležitá pro klimat a naopak, ale biodiverzita přispívá jako, takový, jako zachy, zachycuje CO2, pomáhá to klimatu. To se obvykle neuvádí, nebo moc se to ne, nezmiňovalo v Paříži. A toto je třeba také zohlednit, že biodiverzita přispívá e, k záchraně klimatu. Poslední věc je ohledně financování. Já už to dělám deset let a problém je, že je velmi obtížné, aby členské státy zaplatily náklady a je obtížné, aby komise mm, skutečně jednala, když vezmeme všechny peníze, které jsou na kap, a řekněme, že alespoň některé z nich by byly eh, být spojeny s, tím, s těmi společnými statky. Musíme tady se dostat dál, pokud chceme splnit naše závazky eh, v Natura 2000. Děkuji paní Grostet. Předsedkyně, děkuji komisi za vysvětlení. Myslím si, že tyto dvě směrnice o ptácích a stanovištích, eh, to je úhelný kámen evropské regulace na ochranu biodiverzity a přírody. To je důležité, tedy aby jejich aplikace byla monitorována, ale aby navíc tyto dvě směrnice také nebyly spochybňovány. Já vím, že v minulosti jako Eh, zástupkyně hm, tedy lokálního a krajského charakteru, tak já sama jsem v praxi musela aplikovat tyto směrnice a hm, já myslím, že výhody, jejich výhody eh, daleko překonají eh, třeba tu těžkopádnost nebo náklady, které se jim často vytýkají. Ale zároveň je nutné při aplikaci hm, těchto směrnic, aby zde byla určitá flexibilita abychom vzali do úvahy i zvláštnosti jednotlivých území. Vůle komise korigovat nedostatky při aplikaci těchto směrnic, to si myslím, že je správná věc, ale nicméně stejně jako předřečníci chci hovořit o problémy s vlky. Problém s vlky a to, že ta, ty přílohy nejsou v souladu, protože vůbec neberou do úvahy zvláštnosti daných regionů a aplikace těchto směrnic bez flexibility vedla k tomu, že se rozšířila tato populace na úkor pastevecké činnosti, což je obrovský problém na, ve francouzských Alpách a nyní i v jiných územích, je, eh, protože vlk se, vlh se šíří i dalšími francouzskými regiony a vytváří skutečné lokální napětí, protože nemá, není proti němu žádný predátor a nelze ho lovit, kromě když někdo získá zvláštní povolení, takže to je skutečně problém. Vytváří to napětí eh, a i to poškozuje eh, horskou turistiku. Já bych chtěla vědět a ptám se komise, můžete nám říci, víci, jak se bude vybíjet, vyvíjet tento akční plán, ty nedostatky, které chcete napravit, které to jsou a potom, jak to bude s ochranou vlka. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. A no, další. Pan Gerbrandy. Thank you very much, Madam Chair, and it's... Paní předsedkyně, rád vidím, že tolik lidí se zapojilo do této diskuze o biodiverzitě, o přírodě. Já jsem trochu zklamán když jsem slyšel to, co řekl pan Pěrek, protože eh, ona teď odešla, takže na ta falešná obvinění nemůže reagovat. Je důležité udělat zde rozdíl mezi incidenty a tím širším kontextem. Hodně kolegů hovoří, spíše hovoří o incidentech, epizodách, tedy kormoráni, vlci a tak dále. Já myslím, že evropská legislativa je dostatečně Eh, flexibilní, kolega Altmark měl zcela pravdu, když se podíváte na flexibilitu v krajích, tak tam je a naleznete i řešení mezi milovníky přírody a myslivci či zemědělci. Je to tady. Ale podívejme se tedy na to z širšího pohledu. V roce 2011 eh, jsme vyhodnotili předchozí strategii a dospěli jsme k závěru, že selhala, úplně selhala. My jsme Eh, měli napravit ty ztráty na dibiorzivitě a nepodařilo se to. A proto byla přijata nová strategie do roku 2020 se eh, stejným cílem, tedy zachovat biodiverzitu, ale také eh, napravit ekosystémy, rekonstruovat je tam, kde to bude možné, proveditelné, to znamená, pokud tam již nebyla učiněna nezvratná škoda. Takže teď jsme u té průběžné revize a v podstatě mm, je to dost beznadějné, proč? Protože biodiverzita přece nám poskytuje to, co potřebujeme. Zdraví, rekreaci, podporuje mm, opilování, je to eh, důležité pro eh, plodnost, eh, pro, uroži, pardon, pro úrodnost naší půdy, pro zdraví lidí, pro čistý vzduch a mm, mm, vodu a tak dále. Takže to všechno vlastně je v úvodu sdělení komise, takže o to tady přece jde. Tady nejde o jednotlivé incidenty, tady jde o to, jak bude vypadat naše budoucnost, budoucnost lidských budoucností, bytostí. V roce 2011 jsme přijali moji zprávu o vyhodnocování a o budoucí strategii biodiverzity a bylo to přijato jednomyslně naším výborem, takže musíme respektovat minulé závazky. Moje otázka na komisi je na časování. Kdy můžeme čekat? že dostaneme akční plán o financování. My všichni víme, že nebo víme velice málo o finančních nástrojích v členských státech. Prosím, můžeme získat nějaký přehled, protože to je dost, vypadá beznadějně. A jak co zemědělská politika? Phil Hogan eh, se angažuje v biodiverzitě nebo ne? Co můžeme očekávat? Pesticidy, používání pesticidů v těch ekologických oblastech. No, takže prosím, na to mi odpovězte. Ve finále nakonec je vždycky o naše volbu, naši volbu, volbu politiků a tady přece my nerozhodujeme podle jednotlivých epizod incidentů, ale o tom, jaký chceme, aby byl širší kontext. Ano. Ano. A já bych doplnila volbě, volba, to jsou pravidla. Paní Gerling. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já chci říct si jenom jednu věc a to je, že pravda, že lidé si necení biodiverzity a lidé za to příliš ne, nebojují. Někteří ano, ale ne příliš. Pokud nehrozí, že oni přijdou. Bych zmínila Brexit. To se nedostalo na pořad jednání před Brexitem, ale teď ano. Když lidé e, cítí hrozbu, že ochrana naší biodiverzity může být podkopána, tak je to jedna z nejčastějších otázek v souvislosti s Brexitem. To je takové varování. By bylo dobré, kdyby komise vyvinula větší úsilí, e, propagaci a vysvětlování lidem, co mají Eh, jak bylo řečeno, nevíte, co máte, dokud toto nepřijdete. Děkuji. Paní Milá, děkuji paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že komise trvá na obou směrnicích a že je nyní chce doplnit akčním plánem, který přinese konkrétní návrhy. Ráda bych se dozvěděla od komise, v kterých členských státech které nebylo vůbec nic implementováno, nebo je známo, že některé členské státy nejsou schopny implementovat. Pak se zde hovořilo o flexibilitě, o tom hovořili někteří předřečníci. Pokud vím, tak dokonce Nizozemsko využívá oblasti Natura 2000 a e, dokonce, aby tam rozšiřovala tímto směrem e, Rotterdamský přístav, takže je velice zajímavé, jak tady jednají členské státy. Já jsem tě velmi osobně postižena, neboť ho, žijí v horském regionu, já tedy s tím mám přímý kontakt na trhu 2000. Stále se nám říká, že se nemusíme obávat, že by jsme byli omezeni v našem hospodařování a skutečně po veškerá ta léta, kdy se nás to týká, byla eh, zachována biologická rozmanitost a pro mě je důležité, aby se lépe zapojili také vlastníci a ti naopak, kteří e, vlastní budou, nejsou zapojeni, aby tady byli taky na výboru jasně jmenování, aby byly postaveni na pranýř, co se týče ty kormonádi, nebo když máme kolonie krkavců, tak si máme také potíž, nebo ti nám hubí zpěvné plactvo a tady tedy potřebujeme flexibilitu a možná post, taková jedna poslední věta k vlku, o vlcích. Nejde o to, zda věci napadají člověka, ale jde o to, že pokud máme vlka v oblasti, tak již nemůžeme vůbec tam mít horské zemědělství a velice to snižuje biodiverzitu. Je to tady určitý marnovací prostor, že si musíme zvážit, zda chceme mít tedy divor, biodiverzitu, bohatství různých rostlin, nějaké oblasti a také ty lidi, kteří tam chrání tu krajinu a pěstují ji, anebo zda chceme dát přednost jednomu jednotlivému zvířeti. To je prostě rozhodnutí, které musíme učit zlepšení. Děkuji. Jako poslední paní Pětika. Pravděpodobně ztráta biodiverzity. Na to bychom se měli podívat velmi vážně. Důvody uh, už jsme slyšeli. Eh, tyto směrnice uh, nám ani příliš nepomohou, proto Komise slíbila, že bude lepším mm, strážcem smluv. Co se týče flexibility, tak ta už existuje. Například u těch eh, vlků. Tady je povolení je lovit, pokud, jsou, pokud ohrožují lidi nebo ekosystém. Co se týče povinných akcí, tak je povinné platit daně. Proč se neptáte lidí, zda se jim to líbí nebo ne. Ehm, co takhle zvyšovat limity zadluženosti? Pokud to neuděláte, tak jiní ponesou náklady. A tak tomu přesně je u ochrany zvířat, ochrany stanovišť a vegetace. Ano, Musí tady být záruka regulační. Ve Finsku um, politici rozhodli proti akadem, porad, eh, radám akademiků eh, lovit vlky. Jsou tady závažné problémy s vlky a s jinými druhy v členských zemích. Takže moje otázka na komisi. Budete konečně jednat eh, a dávat sankce zemím, které se řádně neřídí směrnicemi. Děkuji. Takže, jak vidíte, pane řediteli, je tady hodně velký zájem a mm, teď bych vám dal slovo k jednotlivým tématům. Děkuji všem. Ta Diskuse jasně ukázala, že to je důležité téma, že tady bylo hodně otázek, které padly. Já nejsem překvapen, protože my diskutujeme věci, které jsou nezbytné. Ochrana biodiverzity, ochrana planety, biodiverzita a příspěvek k klimatickým změnám. Je to každodenním život našich občanů a já chci zmínit několik um, otázek. Ehm, koho se to týká tedy? Myslím že, se to, myslím, že se to týká nás všech. Není to problém uh, nás nebo místního komunity, všechny občany. Uh, všech občanů se dotýká strategie biodiverzity a proto poprvé v historii EU jsme měli více než 500 tisíc občanů, kteří odpovědějí. Je to důležité tedy. V mnoha případech si to združení, federace a někdy to byly i běžní občané. Biodiverzita je důležitá. Nechceme snižovat ochranu, znovu otevírat tu směrnici, oslabovat systém kde už eh, bylo odvedeno spousta práce a jít jiným směrem. Víme, že jsou problémy s aplikací, ale podívejme se na tu implementaci. Hledejme dobrá řešení, pracujme na financování, na management, plánech managementu s členskými státy, s regiony, s místními orgány, ale prosím, nesnižujte ochranu a nesnižujte ambice eh, boje proti ztrátě biodiverzity, protože pokud eh, nad, k tomu dojde, tak budeme mít velké problémy, co se týče našeho blaha, našeho, naší ekonomiky, pro všechny důležité cíle, které Parger Gerbrandy správně připomněl. Mnoho otázek, mnoho problémů. Pokusím se odpovědět. Za prvé, Byly tady otázky k eh, zemědělcům, zda byli konzultováni. Ano, měli jsme obsáhlé konzultace s združeními, eh, majiteli půdy a akční plán bude obsahovat i platformy, dialog s aktéry, i možnosti spolupracovat s místními komunitami, abychom mohli řešit tyto problémy. My chceme spolupracovat s majiteli půdy, zajistit, že dosažení cílů Nature bude ruku v ruce se socioekonomickými cíly. To musíme zajistit v souladu se směrnicí. A budeme pokračovat v naší angažovanosti v diskusi s farmáři, lesníky, rybáři, různými združeními, protože musíme um, najít řešení ve prospěch místních komunit. Mnoha příspěvcí jsem vyslechl různé rozpory, mezi přírodou ekonomickými aktivitami. A jedním z eh, poselství bylo, že ochrana biodiverzity není nekompatibil, nekompatibilní s generováním ekonomických aktivit, jako je ekoturismus, udržitelné zemědělství. Je způsob, jak zachovat biodiverzitu a současně dělat eh, nebo fungovat udržitelným způsobem. Aktéři by měli mít, příslušně, kteří by měli být eh, velmi, eh, to velký zájem, především zemědělci. Čím budou udržitelnější, tím na tom budou lépe, ale pokud ne, tak budou mít, jejich činnost nebude mít budoucnost. Musíme to projednat, hledat řešení pro všechny tyto problémy pak tady bylo mnoho otázek doporučení. Pan řekl, co doporučení, eh, velká nejistota. Co se týče nejistoty, tak polovina Natura 2000 tam není žádný plán, management, manažerský plán. Takže lidé se stěžují, legislativa není jasná. Legislativa je víceméně jasná, ale nejsou mm, manažerské plány, plány managementu. Takže je obtížné zajistit udržitelný management. Proto budeme podporovat členské státy regionální, lokální orgány, aby existovaly kvalitní manažerské plány. To je priorita. Není možné, aby jenom 50 stanovišť bylo zpravováno a zbytek by neměl žádné e, plány. Musíme navazovat na stávající doporučení a pokusit se je aktualizovat, aby reagovali na problémy identifikovány ve fitness check. Trvám na tom, abychom toto udělali s příslušnými relevantními aktéry. Proto výbor regionů je, se na tom už se podílí, pracují na tom různí komisaři, také zástupci, e, předsedové výboru regionů, kteří souvisí, kteří na tom spolupracují. Já sám hledám jaksi angažovanost na regionální, lokální úrovni. Pak tady padla otázka flexibility. Myslím, že jsou tady obavy, že legislativa je příliš rigidní, že bychom měli možná pracovat na tom, aby byla určitá flexibilita, jak řekla paní Briant. Myslím, že akční plán v této věci přinese flexibilitu eh, při respektování pravidel. A tato flexibilita může být zajištěna mm, eh, při interpretaci právních požadavků. Pokud se rozhodneme, že ty směrnice se nebudou otevírat, tak je nemůžeme ignorovat. Můžeme adaptovat na příslušné situace, různá teritoria, různá regiony, příslušné komunity, různé aspekty příslušného režimu. Pan Rufman se ptal na manažerské plány, kolika občanů se to týkalo. Pan Javor eh, žádal více informací o tom procesu. Já jsem řekl, že časový harmonogram, pokud všechno půjde dobře, tak by plán měl být hotoven do konce dubna, to znamená do konce příštího měsíce. Veřejná konzultace již proběhla a jsme připraveni na základě akčního plánu pracovat na těch doporučeních, podívat se na tom, kde je to třeba aktualizovat, kde je třeba vyvinout další doporučení v konzultaci s členskými státy a regionálními orgány. Inspekce a vynucování. Paní Pětek o tom mluvila také. Naší iniciativa v zajištění respektování pravidel, kde míříme na Nature jako zvláštní kapitolu, tak tady bude důležité poskytnout podporu členským zemím, které mají problémy. Pokud budeme pokračovat v některých případech, pokud bude docházet k porušování směrnice, tak budeme pokračovat v našich postupech, protože ty směrnice nebudou znovu otevírány, ale musí být respektovány. Můžeme poskytnout podporu, ale když dojde k porušení legislativy, tak to je prostě, za to jsme placeni. Komise bude muset jednat jako strážce smluv. Pan Javor řekl, bude možné mm, dostat biodiverzitu do mainstreamu. Máme cíl 20 výdajů na klimatické změny, nemáme nic podobného pro biodiverzitu. Mm, mohlo by se něco udělat po MFF 2020, jak jsem řekl, nepředjímáme budoucí MFF, ale můžeme udělat více s existujícími regionálními fondy LIFE, zvyšování procentu Nature, zlepšování synergií mezi různými fondy. I když po roce 2020 bude politická dohoda, tak to je něco, co bude dobrá zpráva. Budeme pracovat v tomto akčním plánu na konkrétních iniciativách pro příští a Nechceme předjímat budoucnost MFF. otázky ke konkrétním druhům. Ptáci, kormoráni, vlci. Jak budeme jednat? Tady chci říci, že směrnice o ptácích již přináší flexibilitu do řešení různých konfliktů. Komise e, vypracovala doporučení v mnoha oblastech. Ehm, my chceme, aby členské státy přijaly zodpovědnost, pokud máte problém s místními komunitami, místo využití flexibility, která je v té směrnici, ehm, tak jsme konfrontováni se situací, kdy se říká, že je, tře- je, je to chyba Bruselu. Já myslím, že tady je třeba eh, vést dialog s místními komunitami, podívat se na ten problém. My nevěříme, že ten problém je malá flexibilita směrnic, ale nedostatečný dialog, nedostatečné uplatňování, nedostatečná integrace a nerovnováha mezi lokálními komunitami a ochranou druhů. Pokud jsou druhy ohroženy, musíme je chránit. Ale směrnice také umožňují um, státům jednat, když jsou konfrontovány s různou s různými dimenzemi um, životní prostředí nebo lokální komunity. To je v podstatě smysl těch směrnic, té filozofie jak sladit tyto cíle. Bude akční plán podporovat restriktivnější implementaci směrnice ptácích a stanovištích? My nechceme restriktivnější implementaci, chceme aplikovat efektivněji stávající právní rámec a najít rovnováhu mezi právní jistotou, mm, spravedlností a flexibilitou. Někteří upozorňovali na zvláštnosti některých členských států. Pokud je akční plán implementace, tak to samozřejmě nelze bez respektování zvláštností členských států. Proto trvám na e, úzké spojení mezi výborem regionů a naším záměrem zohlednit plné ekonomické, sociální a kulturní požadavky, regionální, lokální charakteristiky každého teritoria. Bilaterální dialog, který organizujeme s členskými státy, nám pomůže lépe posoudit potřeby a také usilovat o cílená řešení. Některé otázky se týkaly možnosti širších než Natura 2000, jak inter, migrovat případy migrujících druhů, stěhovacích druhů a podobně, které eh, Myslím, že myšlenkou té Natura 2000 byla síť, síť chráněných oblastí, síť chráněných stanovišť jako nejlepší způsob, jak zachovat biodiverzitu. Biogeografie, služby ekosystému, greening, to bude v akčním plánu abychom umožnili tento síťový přístup. Pan Hotman zdůrazňoval s mnoha kolegy význam komunikace. A tady mm, jste řekl, toto je jedna z hlavních kapitol komunikace s občany, s aktéry, s místními orgány. Většina druhů v Evropě je vlastně v úpadku. Podívejme se, jak tomu čelit. Ale v souhladu s místními komunitami, aktéry a státy a regiony. Ve velice obtížných případech se, jim nebudem, se tomu nebudeme vyhýbat. Já sám jsem byl na několika stanovištích Natura 2000. Mluvil jsem s místními komunitami o výzvách a o řešeních. A jsou řešení, která jsou plně kompatibilní s evropským právem. Ale musí být politická vůle řídit ty zóny, poskytovat financování, hledat řešení, um, ehm, přibraní v úvahu zájmu různých jednotlivých aktérů. Paní Hauken zdůrazňovala význam biodiverzity a klimatu a zdravých ekosystémů a navrhovala, abychom měli více peněz ze zemědělské politiky. Tady zmínila i článek mezi společnou zemědělskou politikou a strategií biodiverzity. A tady um, musím říci, že rozhodnutí kolegia v tomto akčním plánu bylo jednomyslné Jeden z oblastí toho fitness checku bylo, že je potřeba větší integrace společnou zemědělskou politiku. Akční plán se zaměří na synergie s CAP. Potřebujeme lépe využívat fondy, efektivnější integraci se zemědělstvím, protože jinak nebudeme schopni eh, plnit cíle mm, biodiverzity a přírody. Ale nebude řešit omezení té společné zemědělské politiky, která se bude diskutovat později v tomto roce a kter, na které aktivně pracujeme. Paní Grostet, vy jste zdůraznila, že toto je úhelným kamenem české politiky. Já vám za to chci poděkovat, za toto tvrzení, které sdílím. Vy jste hovořili o nákladech a výhodách a přínosech, analýze. My soudíme že ty výhody um, přesahují náklady nečinnosti um, vzhledem k klimatické změně a ztrátě biodiverzity. Zmínila jste flexibilitu, vy jste řekla, eh, zmi, zmiňovala jste uh, problém vlku, který hm, přesahuje příliš rigidní aplikaci směrnice. Vás chci ujistit, že jsou prostředky, jak to tom, tomuto čelit. Jsou tam ustanovení pro specifické problémy jednoho druhu. Je možné přijmout nutná opatření. Je možné to udělat eh, v rámci dialogu, eh, pokud to je nutné, v rámci určité orientace ze strany komise. Myslím, že můžeme spolupracovat tam, kde jsou problémy s místními orgány, hledat řešení. V mnoha regionech Unie jsou případy, kdy se najdou vyvážená řešení a já vás chci ujistit, o naší dobré vůli. Spolupracovat a pracovat. Já jsem se sešel se zástupci francouzského regionu eh, a myslím si, že je důležité lépe vysvětlovat ta doporučení. Pane Gerbrandy právě odešel. Já jsem mu chtěl poděkovat za jeho příspěvek na podporu biodiverzitě. Chtěl jsem ho ujistit, že zpracujeme eh, na širším obrázku položil tři otázky. Načasování, financo, finanční potřeby a možnosti identifikovat eh, potřeby. A za třetí už jsem odpověděl na společnou zemědělskou politiku. Paní Gerling zmínila význam hodnocení biodiverzity občany. Je pravda, že to je někdy bráno za danou věc. A proto komunikační kampaň spolupráce se který je velmi důležitá. Paní Pietekainen zmínila členské státy. Pokud jsem na něco neodpověděl, tak jsem ochoten bilaterálně se s vámi sejít. Na závěr chci říci, že komise věří, že s tímto akčním plánem můžeme situaci zlepšit skutečně. Když budeme spolupracovat s členskými státy, evropskými institucemi, lokálními, regionálními aktéry. Všech se týká biodiverzita, je to jedna z oblastí, kde vidíte dopad komunitárního práva a odpovědnost každého jednotlivého z vás vůči vašim voličům. My mm, jsme ochotni spolupracovat a hledat řešení. Ty směrnice nemyslím, že jsou rigidním rámcem, který nelze um, zvládat, ale chci říci, že to také přináší velkou příležitost znovu se angažovat mezi občany, eh, skutečně přinášet konkrétní výhody, ochranu planety, kvality života, vysoké biodiverzity v Evropě, z toho vyplývají ekonomické příležitosti. Že to není jenom o ochraně druhu, je to také udržitelné praxi. Na závěr konkrétní výhody pro občany. To všichni sdílíme, to všichni chceme. Doufejme, že přijdeme s dobrým akčním plánem, který můžeme společně implementovat, ukázat kvalitní příklady, nejlepší praxe a zastavit tu degradaci biodiverzity. To musíme zajistit. Děkuji vám. Děkuji, pane generální ředitele, děkuji kolegům. 25. května oslavíme. Pardon, 21. května budeme slavit. No, a nyní kolegové, takže děkuji, že jste počkali tady na diskuzi o posledním bodu, což je uplatňování směrnice 2004 z roku 2004 nebo 35 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Spravodajem je pan Javor. Tak hned mu dám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Odpovědnost, směrnice odpovědnosti za škody páchané na životním prostředí, to je hlavní nástroj pro vytvoření rámce o odpovědnosti podle principu ten, kdo znečišťuje, platí a e, i zavádí tedy systémy prevence a nápravy. Nedávno mm, došlo k refitu, e, bylo vyhodnoceno, zdali ta legislativa pořád je vhodná a nová zpráva o implementaci, mm, která vychází z implementací v členských státech i studie, také byly zveřejněny. Pokud jde o činnost zde v Evropské parlamentu, tak výbor ENVY mm, pracuje na stanovisku pro výbor JURY, kde, který pracuje na zprávě a my jsme tedy přidružený výbor podle pravidla 54. Takže zjištění. Komise říká, že i přes určité zlepšení, tato směrnice vykazuje eh, omezenou efektivitu a implementace se významně liší mezi členskými státy. We have a patchwork of liability. Velký problém. Máme takový, vlastně takovou směsici, takový mix různých systémů odpovědnosti v EU jednak zde máme tedy evropský předpis, potom ty mm, zákony v členských státech, což v podstatě znamená, že některé regiony a některé země jsou více vystaveny riziku eh, ekologických škod. A jak to jasně vyplývá z návrhu stanoviska, tak si myslím, že bychom měli eh, vyřešit problémy tohoto eh, systému, jsou tam systémové chyby a případně zvážit novelu směrnice ve smyslu výsledku refitu. Nedostatky z implementací lze teď krátkodobě řešit prostřednictvím akčního plánu a pracovního programu komise, kde se zaměřujeme především na to, že je třeba členským státům pomáhat. Ale z dlouhodobého pohledu si myslím, že revize by nám umožnila rozšířit pole působnosti a použitelnost této směrnice tím, že Eh, ty činnosti provozovatelů budou podléhat eh, striktní odpovědnosti. A mm, zde já chci apelovat na komisi, aby eh, u, u, uložila tuto povinnost za škody a aby odstranila ty konkrétní výjimky, které zatím tam některé ty činnosti mají ve směrnici. Kro, a kromě toho, si myslím, že je třeba přehodnotit finanční systém eh, fin, eh, eh, té, toho finančního zajištění což by mohlo změnit i ty stropy pro eh, ty nástroje finančního zajištění za eh, eh, případnou odpovědnost. I by bylo možné vytvořit vlastně takový evropský fond pro ty, pro, to, pro ty finanční záruky, které by se, nebo to zajištění, které by se použilo v případně velkých katastrof. Také zdůrazňuji, že i kontrolní orgány jsou zde klíčové, měly by se více zapojovat tom jsme mluvili do předchozího bodu od e, inspekce, kontroly jsou důležité. V tomto kontextu by komise měla dále eh, poskytovat podporu těmto kontrolám eh, z evropské úrovně a členské státy by měly posílit tyto kontrolní orgány. Já se budu těšit na připomínky stínových zpravodajů a kolegů zde a budu se těšit na pozměňovací návrhy s tím, že eh, deadline je 25. duben. Jsem si jist, že návrh stanoviska určitě ještě vaše pozměňovací návrhy vylepší. A ještě poslední poznámka. Chci vás upozornit na to, že veřejné slyšení o implementaci směrnice proběhne v Evropském parlamentu v podvečer 11. dubna spolu s výborem Jury což je dobrá příležitost, jak ehm, ještě získat další, tedy názory expertů, ehm, kteří nejsou z Evropského parlamentu. Děkuji, pane Javore. Paní Pětikainen jako stínová za EPP. Prosím, dvě minuty, prosím. Uh, uh, Děkuji zpravodaji a legislativa a odpovědnosti eh, eh, za škody na životním prostředí. To je úhelný kámen eh, naší koncepce životního prostředí. Samozřejmě ten, kdo znečišťuje, platí, ať je to majitel půdy třeba nebo uživatel, nebo i ti, kteří mají benefit z té činnosti a poškozují vlastně reálně Eh, tak i ti to jsou odpovědní. Takže zde, eh, zde máme tedy legislativu mm, upravující odpovědnost, ale jsou tady tři věci, které podle mě eh, by měly být řádně prodebatovány. Za prvé, jak je to široké, to znamená, jaké ty možnosti tam jsou zahrnuty a mm, v čem ten návrh komise je rozšiřuje. Samozřejmě mělo by se to týkat veškeré ekonomické činnosti a tedy ne e, e, a samozřejmě i e, těžba například je velký problém v některých členských státech. Potom jde o interpretaci, jak, jak se vypočítá tedy potom E, ta kompenzace, to se e, liší, to je ta náhrada škody, jak se vypočítá. Samozřejmě potom je ta otázka důkazního břemena. Musíte prokázat ty náklady, tu výši. A za druhé je dost jaksi pochybné, jak potom je možné tedy e, sanovat tu lokalitu do původního stavu a třeba Eh, jak ti uživatelé pozemku a majitelé eh, tedy těch zařízení, třeba rekreačních zařízení podobně, budou moci využívat tu lokalitu do budoucna, když se třeba ta eh, kvalita mm, zhoršila. Měli bychom se zaměřit především na ty sankce, na náklady, na výpočet nákladů, na mm, kompenzace, protože to zatím mm, v této směrnici nefiguruje. Děkuji. Děkuji. Asi dvě minuty. Ano, beru na vědomí. Dobře. A nyní eh, na, za místo pana Andrulakise, který je stínovým za SAT, paní Dali. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla na začátku omluvit pana Nikose Andrulakise za to, že tady není. Děkuji mm, zpravodaji panu Javorovi ano, jako SAD souhlasíme s většinou připomínek, které jste eh, napsal do návrhu stanoviska. Myslíme si, že směrnice odpovědnosti ovlivňuje eh, režimy odpovědnosti v členských státech. Nicméně řada důležitých oblastí pořád ještě je nechána v kompetenci členských států. Tudíž podporuje myšlenku revize novely, novely co nejrychlejší novely, tak abychom zajistili vyšší úroveň harmonizace. Myslíme si, že musíme mít pravidla striktní, Eh, odpovědnosti pro všechny typy poškození životního prostředí a i vzhledem k nedávné eh, zkušenosti s emisemi, tak bychom měli rozšířit pole působnosti směrnice také na to, aby tam byly i škody na lidském zdraví a životním prostředí z činnosti, která ne zatím není upravena v příloze 2. Nakonec myslíme si, že bychom takhle měli se zabývat myšlenkou, že bychom zavedli povinnost aby provozovatelé tedy poskytovali eh, to finanční zajištění, aby byl ten fond, aby bylo možné vždycky uplatit ten princip, že ten, kdo znečistil, zaplatí. A mm, těšíme se na společné slyšení s výborem Jury a na, a mm, na vynikající spolupráci s, se Spravodem a dalšími stínovými. Děkuji. 11. dubna s výborem Jury bude slyšení. A další stínový. Kdo tady je? Je paní Jatemaky. Děkuji mnohokrát a budu hovořit finsky. Nejdříve bych chtěla poděkovat kolegům za tento návrh. který se věnuje bodům, které uvádí také komise ve své zprávě o implementaci, kterou předložila minulý rok v Dubnu. Znečišťovatel platí, to je ta zásada, kterou budu plně podporovat eh, při našich schůzkách stínových zpravodajů. A to naprosto je skutečně představitelné, že aktéři v určitých případech budou mít pocit, že není nutné, aby měli pojištění, aby uzavřeli pojištění pro jistý typ rizik. Víme dobře, jak velké rozdíly v této oblasti mezi členskými státy panují, což ukazuje, že národní implementace nefunguje. Alespoň ne ve všech zemích. Možná to souvisí s know-how, či s finančními zdroji, či s korupcí, anebo s tím, že občané se o tuto tematiku nezajímají a není k e, definicím. I zde panuje i mnoho nejistoty, je tam velký manevrovací prostor pro výklad, což může samozřejmě vést i k tomu, že dojde k velkým rozdílům v implementaci mezi jednotlivými členskými státy. My ovšem naopak potřebujeme jasnost a zcela jasný směr, kterým chceme jít. Nejsem si zcela jistá, zda ten Evropský fond by skutečně byl k něčemu prospěšný. Tento fond je, by měl být odpovídat za sumy, které překračují Prahy. My samozřejmě potřebujeme rovné podmínky pro všechny, ale nová evropská iniciativa, i když současný systém ještě není stále plně funkční, něco takového vytvářet za těchto podmínek podle mne nepřispěje k řešení problému. Dále k otázce povinných nebo respektive k otázce povinnosti členských států, které musí zasáhnout, to si musím ještě nechat projít hlavou. Přeji vše nejlepší při vyjednávání všem kolegům. Myslím si, že je vhodné a dobré, aby jsme na úrovni Unie nabízeli to, o tak se hovoří. Děkuji mnohokrát, není pan Peričín. Děkuji, paní předsedkyně. Já mm, mm, mm, si myslím, že takový experiment eh, zeptat se občanů, jaký vnímají eh, aplikaci principu, že kdo znečišťuje, zaplatí. Asi většina občanů by řekla, že ten princip neexistuje, možná malá část by jenom řekla, že se aplikuje, ale asi většina občanů by řekla, že to není možné vůbec eh, zjistit, kdo je odpovědný a potrestat ho. Ale v roce 2010 eh, jsme zaregistrovali, eh, že zde existují velké rozdíly při aplikaci mezi členskými státy. V roce 2013 1350 incidentů eh, škod na životním prostředí, které podléhaly směrnici, ale země jako Maďarsko, Polsko například, tak ty měli, představili 86% těchto případů, kdežto v 11 státech žádný případ nahlášen nebyl, takže obrovské rozdíly při aplikaci směrnice. A teď se podívejme do mé země, do Itálie. Podle zprávy, o, mm, ko, podle zprávy komise, tak Itálie si vyložila tu směrnici expanzivním způsobem, to znamená širším způsobem, než se žádalo, extenzivně a zaregistrovala pouze za stejné období 17 případů aplikace, 12 se týkalo eh, eh, odpadu a 5 škod na přírodních strojích. Takže v Itálii podle té zprávy, takže v podstatě z toho vyplývá, že Itálie se chová zcela řádně, ale Eh, z toho vyplývá všechno, že eh, teď mm, teprve eh, se zahájilo to řízení a čeká se, zdali ty, co znečištili, zaplatí. Ale realita je úplně jiná. Všichni to vidí, Italové všichni to vidí, jaké katastrofy se páchají na našem území a tady bych musel hovořit dlouho, kdybych to měl všechno vypočítat, to znamená eh, požáry všude, potom to, že se do našich moří se eh, vylívá odpad, ty, nech, ty černé skládky a podobně. Ten výčet je strašně dlouhý a mm, mm, mm, tato, eh, v těch všech případech by se mohla uplatnit tato směrnice. To mohou říct úplně s jistotou. Prostě u nás v Itálii ten, kdo znečišťuje, tak nezaplatí vůbec nic. Děkuji. A paní Dornano. Děkuji, paní předsedkyně. E, toto stanovisko, které požaduje e, novelizaci směrnice o odpovědnosti, to zapadá do kontextu e, reparace za škody, protože to je největší problém celého práva, občanského práva, které upravuje odpovědnost. Takže to nepopírá fakt, ale že tradiční mechanismus odpovědnosti v, v národních občanských zákonicích čím dál více těžko mohou reagovat na otázku ekologických škod a to se týká eh, samotné povahy a šíře takových škod. To znamená, Evropská komise nemá legitimitu, aby mohla vnutit jednotný model odpovědnosti v případě způsobených škod. Samozřejmě může prosazovat, eh, že bude stanovena takováto odpovědnost v souladu, ale s legislativou Unie v oblasti ochrany zdraví lidí a životní prostředí, životního prostředí. Nicméně je třeba striktně upravit i ty výjimky, výjimky spojené s držením povolení nebo výjimky eh, eh, eh, které upravují riziko. Takže ten princip, kdo znečišťuje platí, na ten nesmíme zapomenat, zapomínat, protože zde existují obrovské nerovnosti, rozdíly v tom, jak se zpracovávají tyto případy, když ten provozovatel E, není schopen zaplatit, tak potom e, lze tedy e, použít státní fondy a potom regres. Ale zde musí existovat dostatečné fondy, aby bylo možné tu škodu nahradit. A zde pokud jde o překročení maximální míry odpovědnosti, k čemuž dochází, takže tady je třeba umět anticipovat předem ty e, e, škody. A kdo zaplatí potom ty škody, které jdou za rámec té záruky, která je obligatorní? Spíše než vytvořit nějaký fond Evropské unie pro tyto náhrady škody, tak já si myslím, že je, by byl vhodnější mezinárodní rámec, ten by byl efektivnější a kromě toho by to umožnilo eh, vystupovat konsistentně i v případě přeshraničních škod velkého charakteru. Merci Děkuji. A nyní má slovo komise pan Dočan. Yes, good afternoon, uh, Madam Chair. Good afternoon. Paní předsedkyně, děkuji všem za to, že jste to dali na program. Jsem rád, že výbor Envy Evropského parlamentu um, posuzuje tu práci, kterou děláme, že jste nám dali vaše názory na to, kam bychom se měli ubírat. Především chceme poděkovat panu Javorovi. My jsme v kontaktu už mnoho let na to téma. Pro nás je velmi důležité, že na jedné straně um, sdílíme analýzu a také, že můžeme jednat s vámi. Ehm, mm, také velice pečlivě o tom, jaká by byla nejlepší řešení. Dovolte, abych eh, schrnul, co jsme udělali od té doby, co ta zpráva byla přijatá, co plánujeme dál. Ehm, jak jste řekli, my jsme zveřejnili zprávy a e, hodnocení již minulý rok. Zdůraznili spoustu otázek, které byly identifikovány. Chci říci, že jsme také mm, konstatovali, že vůbec směrnice odpovědnosti zlepšila konvergenci jednotlivých programů v Evropě ve srovnání s předchozí situací. Měli bychom zapomenout, že hodně členských států mělo již nějaké systémy, nějaké eh, pro, programy odpovědnosti a některé neměly nic. Musíme mm, konstatovat tedy, že došlo k pokroku v některých členských zemích, eh, které vyvinuli úsilí aplikovat tu směrnici. Bylo řečeno, že několik členských zemí vůbec žádné incidenty nehlásilo a naše hlavní dilema bylo, že hodně členských eh, zemí řeklo, že tento instrument nepotřebují používat, protože národní systémy mají stejné cíle a výsledky. A tady teď zaměřujeme naše úsilí. Chceme demonstrovat, takže dosažení cílů stanovených té směrnici, ať už to je evropskými nástroji nebo doplněno národním programem, tak je to věc, kterou nejsme schopni demonstrovat bez hodnocení. Proto komise mm, předložila řadu kroků ve své zprávě, jsme začali na nich pracovat. Na jedné straně, a mnoho z vás to již Eh, zmínil, musíme sladit implementační praxi, jsou různé, máme dobré příklady, chceme spolupracovat s členskými státy, podobně jako v případě směrnici o stanovištích a ptácích. Chceme zlepšit implementaci, posuzujeme tedy doporučení, nejlepší propagaci, nejlepší praxe a podobně. Druhý pilíř je založen na důkazech. Máme pocit, že nevíme dost o tom, co se děje v konkrétních případech, jaká je situace při aplikaci principu polluter pays, tam, kde se nyní neaplikuje. Chceme tedy zlepšit to chápání, které v každém případě bude předpoklad pro každou další diskusi o daném nástroji. Proto vás chci informovat, že na poslední schůzce expertů národních orgánů s členskými státy jsme byli schopni přesvědčit experty členských zemí a skupinu, aby odsouhlasili víceletý pracovní program, který bude co nejdříve zveřejněn. Chceme vás informovat tento týden nebo příští týden. Eh, vidíme to jako konkrétní mapu, jak aplikovat kroky, které věříme, že jsou důležité pro zlepšení implementace. K finanční bezpečnosti my se shodneme, že většina eh, eh, třetina členských států již má nějaké systémy, jiné mají, jiné zaostávají nebo mají jiný systém. Jak víte z našich studií, je to obtížné téma. My spolupracujeme s Impelem, to je síť mm, expertů v členských zemích, jak eh, na tom, jak dále zlepšit aplikaci programu finančního zajištění. Nedávno jsme zveřejnili revizi, kterou jste asi viděli jako takový průřezový nástroj, kde ukazujeme na členské státy, kde věříme, že třeba zlepšit implementace, tam dáváme doporučení a identifikujeme ty členské státy, kde máme pocit, že je třeba větší úsilí finanční bezpečnosti. Pro nás je to tedy E, součástí našeho úsilí, jak zlepšit implementaci, jak lépe pochopit, co se děje a pomoci členským státům plnit celkové cíle. Směrnice na závěr pro nás e, ještě není čas na to revidovat tu směrnici, pokroku bylo dosaženo, je potenciál e, s tím nástrojem, který máme. Některé navrhované prvky ve zprávě pana Jávora jsou z našeho hlediska již možné, aplikovat do současné směrnice. Je to jenom o tom, aby to nastalo. Nejsme proti diskusi o dalších dlouhodobých zlepšeních. Vyslechl jsem pana Jávora, že je tedy krátkodobější a dlouhodobější perspektiva. Těšíme se na tu zprávu parlamentu, my se rádi budeme účastnit slyšení. Rádi eh, budeme jednat s vašimi kolegy ve výboru Jury a když parlament připraví své stanovisko, tak to bude dobrý základ pro další dialog o tomto důležitém nástroji dlouhodobém i krátkodobém horizontu, abychom splnili cíle, které byly stanoveny před hm, více než deseti lety. Děkuji. A nyní dám slovo panu zpravodaji. Rychle chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a komisi. Ano, zde víceméně existuje schoda v většině bodech a určitě budeme spolupracovat konstruktivně. Ještě asi existují možná některé zajímavější body. Jeden určitě to je ta otázka toho finančního zajištění těch záruk, tento systém, režim já nebudu otevírat tu diskuzi ve výboru, ale na schůzi stínových rád povedu s vámi detailní diskuzi, proč si myslím, že vytvořit takový režim je nutné a že to není možné podle stávající směrnice odpovědnosti, takže je třeba novelizovat tuto směrnici tak, abychom vytvořili efektivní systém finančního zajištění mm, za platby a zde je třeba, abychom to měli na evropské úrovni, ale samozřejmě eh, ta úroveň environmentálního rizika není stejná pro všechny, tak proto je třeba ale vytvořit i, eh, ale to je jasné, ale je třeba vytvořit rovné podmínky pro mm, mm, právnické osoby, pro firmy, tak aby nesly všechny stejné břemeno, protože e, často i ty škody mají přeshraniční prvek. A pokud nevytvoříte celoevropský systém, tak potom tady vznikne riziko, že budou, že ty režimy, které existují v různých členských státech, tak spíše vytvoří problémy. Budu se těšit na další diskuze se stínivými zpravodaji a budu čekat na vaše pozměňovací návrhy a doufám, že vyprodukujeme něco, co bude akceptovatelné a přijatelné pro celý výbor. Děkuji, děkuji, takže připomínám společné slyšení s výborem Jury 11. dubna a máme termín pro pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku 8. června. A příští schůze, aha, omlouvám se, 28. dubna, 11 hodin. Takže 11 hodin 28. dubna a příští schůze bude 10. takže přeji hezký zbytek dne. Děkuji.